Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Rád bych zahájil naši schůzi a táží se, zda máte připomínky k pořadu jednání. Není tomu tak, v tom případě ani předseda nemá co říci. Pane Fleckensteine, zdržte se svých poznámek. Äh, A dostáváme se hned ke schválení zápisů. E, pokud e, Někdo pročítal zápis ze 7. prosince 2015, může nyní e, vznést námitku. Není-li tomu tak, považujeme zápis za schválený podle našich postupů. A tím se dostáváme k bodu pořadu číslo 4, provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Kolega Howitt je zpravodajem. Wer vertritt ihn denn? Kdo pak ho zastupuje? I to ještě k tomu, pan kolega Fleckenstein. Ještě chcete něco říci?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 Kompromis 7, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 29 ku 3 a 17 se zdrželo, takže schváleno. A dostáváme se k kompromisu 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Elektronické závěrečné hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. Čtyřicet sedm pro, čtyři proti, nula se zdrželo. Pane Fleckensteine, pozdravujte zpravodaje. Ostatně je to skvělý příběh, byly to pouze kompromisní pozměňovací návrhy. Nevím, jestli jsem to již začal, ale je to úplně skvělé, že taková spolupráce um, hladce fungovala mezi uh, eh, spravodaj a stínovými zpravodaji. Nyní uh, bod číslo 5. Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU. Spravodajkou je pana, paní Lochbíla. Paní Lochbíla, máte k tomu poznámky? Pokud nikoli, můžeme se hned do toho pustit. Odstavec 1 pro, ne, promiňte. Odstavec 1, pozměňovací návrh 57, pro, proti, zdrželi se schváleno. Padesát osm je eh, bezpředmětný. Proč? To neví nikdo. Podle pravidla 54 protože je to vně příslušnosti výboru AFET a e, výboru právního, tudíž o tom nebudeme hlasovat. Pozměvací návrh 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60 a 61 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. 25 pro, 28 eh, proti, 0 se zdrželo, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti,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 pro? Ne, promiňte, to je ve dvou částech, takže dokonce ve třech částech. Ja. Věř... Ve dvou. Kdo je pro část jedna, nebo první, kdo je proti, zdrželi se schváleno, a pro druhou část pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování 28 pro, 23 proti, 3 se zdrželi, schváleno. A nyní se dostáváme k pozněvacímu návrhu 89. 7. Ne, to bylo staženo. Takže 98 pro, Proti? Zdrželi se? Prověříme. Končím hlasování. 25 pro, 29 proti, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A návrh 116 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 119 pro, proti, zdrželi se schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 132 Pro? Proti? Zdrželi se schváleno? 193, ne, 139, promiňte, schváleno, 140 pro, ještě jednou 139, prověříme 139. Končím hlasování. 39 pro, 14 proti, 2 se zdrželi, schváleno. A kdo to chtěl prověřit? To byla sladová whisky. 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, 141 chcete ověřit? Dobře. Gunnar, I'm just sharing a meeting for a vote. Could you inform me later, please? Končím hlasování. 19 pro, 36 proti, zamítnuto. Opět to máme jedna ku jedné. To byla 141, 142 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končíme hlasování. 27 pro, 21 proti, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme ke kompromisu 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 145 pro, proti, zdrželi se schváleno. 156 pro, proti, zdrželi se schváleno. 158 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 162, ale to je chyba. Takže 165 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, kdo je pro 165? -ku? proti, zdrželi se schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. 25 pro, 30 proti, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končíme hlasování. a návrh byl zamítnut 25 pro, 30 proti. Tím se dostáváme k 173 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 180 pro, proti, zdrželo se schváleno. 183, kompromis 18, proti, zdrželi se, schváleno. Máte problémy, pane Peterle? Myslím, že příště je nutno to odůvodnit. What is 54? It's a, it's a report with Libby and Fund so everything that was on Yeah, but that, is, that has to be given, but cannot be decided. Ale o tom nelze rozhodovat, o tom nemůže rozhodovat personál, jestli je to přijatelné či nikoli. My to musíme vědět. Příště, myslím, by eh, poslanci měli předem vědět, co je přijatelné a co nikoliv. Bylo to projednáno se stínovými zpravodají, pane zpravodají? Měli jsme to říci v úvodu, že k této zprávě jsme měli stanovisko Envy a také výlučné a částečně společnou příslušnost s výborem Libe a FAM. Takže to byl velmi složitý proces který jsme podstoupili. E, pro některé pozměňovací návrhy e, mohli hlasovat oni, některé jsme museli e, zařadit sem. Ale já plně věřím personálu zaměstnancům, že znají pravidla. Ale já na rozdíl od tom důvěřuji samozřejmě personálu a domnívám se, že je nutno věřit, ale prověřovat. A já mám ráda pana Buzeka a oni se rozhodli v rámci konference předsedů, že budou v tomto složení spolupracovat. To je sice dobré rozhodnutí, říká pan předseda, ale já jsem o tom nevěděl, takže na příště předseda i e, koordinátoři e, musí vědět, proč tak postupujeme. Může to být správné, ale já nevím, proč je to správné. Takže při nejmenším Eh, lidé, kteří zaslali pozměňovací návrhy, by měli být o tom eh, spraveni. On například nebyl, takže neví, co se děje, nebyl informován. Možná informován pouze ve smyslu, eh, je to přijatelné, nebo není to přijatelné, ale to není dostačující. Ano? A nyní hlasujeme o kompromisu 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 186 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto devadesát, dílčí hlasování. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se, schváleno. Kdo je pro druhou část? Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. A návrh 197 pro, proti, zdrželi se schváleno. 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 206 pro, Proti? Ještě jednou. Kdo je pro 206? Kdo je proti? Prověříme. A dostáváme se k návrhu 207. Kdo je pro? Proti? 21 pro, 35 proti a je to zamítnuto. To byl předchozí bod. Nyní 207 pro, proti, zdrželi se schváleno. 208 pro, proti, zdrželi se schváleno. 209 pro a oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme, ale myslím, že je to přijato. Končím hlasování. 25 pro, 27 proti, zamítnuto. A dostáváme se nyní k návrhu 211 pro, proti, zdrželi se schváleno 212 pro, proti, zdrželi se schváleno 213 pro, proti, zdrželi se schváleno 214 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, Návrh 30. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 22 pro proti, zdrželi se, schváleno. A dostáváme se k návrhu 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, ještě jednou, 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. 44 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 21 pro, 33 proti, takže zamítnuto. A nyní se dostáváme k 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, ne, promiňte, 50 pro, proti, zdrželi se, to také nepomohlo, zamítnuto, 51 pro, proti, 51 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 ve dvou částech. Kdo je pro první část? proti, zdrželi se schváleno. Kdo je pro druhou část? Pro, proti, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, schváleno. Peterle není připuštěn, takže 56 56 pro, proti, zdrželi se ještě jednou. 56 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. 28 pro, 22 proti, schváleno. Pozněvací návrh 1, Peterle, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? V rámci citace dostane kompenzaci. Schváleno. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 3. Nebo prověříme. Buďte trošku zdvořilejší. Končíme hlasování. 33 pro, 21 proti. Blahopřeji panu Peterlevi, Peterlovi. Uh, eh, ne, uh, dvojka odpadá, takže 4, 8 pro, proti, zdrželi se. Chtěl bych eh, doporučit polskému kolegovi EPP, aby se podepisoval pouze pod jednu ceduli, to bude potom levnější. Schváleno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 a teď už vím, co to znamená, ty byly automaticky přijaty podle pravidla 54. To je to pravidlo, které jste citovali. Ano, teď jsem pouze konstatoval, že jsem to pochopil. Ty jsou automaticky přijaty podle pravidla 45, eh, ale to situaci nelepší. Co znamená EF nebo EV? Kdo je pro návrh eh, výboru žen pro odstavci 3? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tak se dostáváme k návrhu výboru žen k odstavci 4, to je oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Respektive první část je zase automaticky přijata. Pane Petrle, Navrhuji vám, abyste eh, napříště předkládali své návrhy přes výbor žen, tam máte větší šanci, že to projde. A nyní eh, hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Výbor eh, žen k odstavci 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Elektronische Abstimmung, aber ich glaube, es ist angenommen. Elektronické hlasování, ale myslím, že eh, je to přijato. So etwas möchte ich demnächst vorlegen. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování 33 pro, 21 proti, takže schváleno. A nyní odstavec 7, eh, opět výbor žen ve dvou částech, to je pro první část proti, zdrželi se, schváleno. A kdo je pro druhou část? Proti, zdrželi se, schváleno. K odstavci 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 12, pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 13, to je rozdělené hlasování. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že je to schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Prověříme. Končím hlasování. 22 ku 25, takže zamítnuto. Pa, 15. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá eh, část 16. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část šestnáctky se bude prověřovat. Končím hlasování. 39 pro, 10 proti. Schváleno, paní Lochbíler. A nyní se dostáváme k eh, výboru Libek, odstavci 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 5, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověřit. Končím hlasování. 26 ku 23 schváleno. Paragraf 7, kdo je pro? Paragraf 7, kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní 22 27, ty jsou tedy přijaty, nebo jak, jak to je? Covered. Budeme tedy pro jistotu to odhlasujeme. Kdo je pro? Libe 8. Proti? Prověříme. Končím hlasování. 45 ku 10 schváleno. Libe desítka, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Nyní Libe 13. Kdo je pro? První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Libe 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Libe 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Libe 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. partly covered by compromise 20. Tak musíme hlasovat o té části, která pokryta není. Tady to není jasné, jestli máme hlasovat nebo ne. Tak to necháme být. Můžeme to prohlasovat? Můžeme o tom hlasovat? Prosím, pojďme hlasovat ale musíte nám, paní zpravodajko, vysvětlit, eh, co tady není pokryto. Kdo, co není pokryto? Tady je it's partly covered. To se tady takhle píše, že je to částečně pokryto kompromisem 20. Špatná příprava. To se nemyslím. Eh, můžeme se k tomu vrátit a já vám přečtu ten text. Pojďme se k tomu vrátit. Já navrhuji, necháme to být. Vraťte se k tomu na plenárce, nebo to vysvětlete, co pokryto je a co pokryto není. Takhle to navrhuju. Ta část, která uh, není pokrytá, bude předložena na plenárce. Takže Libe 20, to je pokryta kompromisem uh, eh, 12. Proč bychom o tom měli hlasovat? Nehlasujeme, je to pokryto. Další je to též, Libe 21. To též, je to pokryto. Eh, návrhem FEM 15. Takže Libe 22. Je to procedurální záležitost, pane předsedo. To tady nejde o obsah, ale je to vlastně tady jenom oznamujeme, že už je to uh, pokryto nějakým kompromisem. Ale ten kompromis uh, prošel, takže je tady něco, co uh, co tedy není pokryto, tak předložte jako pozměňovací návrh na plenárce ale něco je pokryto kompromisem druhá, e, něco je pokryto kompromisem Libe a my jsme o nich hlasovali. Thank you. Yeah, and therefore it's covered. Therefore. But, uh, I will not let vote about things já nebudu hlasovat, nechávat hlasovat o věcech, které jsou něčím pokryté. Tak pak musíme připravit nový hlasovací seznam. Pojďme hlasovat o Libe 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Libe 23. Totež. Libe 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 25, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Dále 27. Tady budeme hlasovat o té části, která není pokryta a mm, to pak bude zapracováno se souhlasem zpravodajů. Kdo je pro tu část, která není pokryta? Kdo je proti? zdrželi se. Zamítnuto. Libe 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Libe 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Libe 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Libe 33, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Libe 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Libe 35, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Libe 38, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Libe 40, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Libe A, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, libe B, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, libe C, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, libe D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní tady máme eh, návrhy Envy, Envy 3, kdo je pro, proti, ještě jednou, Envy 3, kdo je tři, pro, proti, zdrželi se schváleno. NV4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. NV5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Můžeme to prověřit? Pětku například. NV5 se tedy prověří elektronicky. Končím hlasování těsná většina 24 ku 8 vede k tomu, že návrh je schválen. Já vás prosím um, o trošku um, um, schovývalosti. NV9, kdo je pro? NV9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. NV12, kdo je pro? Envy 10, to, co není pokryto. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. NV 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. NV 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pane předsedo. Eh, já mám ústní pozměňovací návrh pozdě. Ne, už je pozdě. Připravujte se dostatečně včas, ale už je to na seznamu. Na mém seznamu to není. Dejte to na plenárce jako pozměňovací návrh. Je to technická záležitost. Ne, já to tu nemám. Má uh, každý ten uh, ústní pozměňovací návrh? Ne. Omlouvám se, je mi líto. Všechny politické skupiny to mají. Někteří to nemají. Eh, je na každém stole rozdán tento pozměňovací návrh? Ano? Dobře, tak o něm budeme hlasovat. Ale já to tu zaznamenáno nemám. Envy 12. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti. Eh, zdrželi se schváleno. Envy 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Envy 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato prověříme. Končím hlasování. 26 ku 26. Zamítnuto. Jasně to vidím na vlastní oči. Nv 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? za neúčasti EPP schváleno. Nyní pozměňovací návrh Dvacet jedna. Kdo je pro? Envy 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. NV22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. NV24 v té části, která není pokryta. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. NV25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. Končím hlasování. 27 pro, 25 proti. Schváleno, přijato. Pane předsedo, dovolte, abych vystoupil po konečném hlasování v našem výboru eh, máme eh, určitý eh, názor. Je nás 30, 47 různých stanovisek, různých pozměňovacích návrhů. To všechno je mnohem delší než ten původní text. Myslím, že těch návrhů a připomínek je příliš mnoho. Je třeba tyto věci držet v určité vyváženosti. Nezapomeňme, že jsme výborem pro zahraniční věci a že v tom tomto směru nejsme až tak příslušní. Já vám bohužel musím dát za pravdu a už jsem říkal, že bych si přál, abychom o těchto věcech, abych byl jako předseda o těchto věcech eh, informován dostatečně dopředu. Eh, a i v tom, co se automaticky schvaluje a tak dále. Rád bych eh, o tom byl předem informován a o tom je třeba mluvit s koordinátory. Nesmí, se, nesmí to být takovýmto způsobem, aby se rozhodovalo, já nevím kde, a aby tady vznikaly nějaké automatizmy v tom, eh, co je prostě přípustné, co je nepřípustné, aby z toho nakonec nevzešla zpráva, která eh, vlastně nespadá do politické kompetence tohoto výboru. Čili to se opravdu nesmí dít takto v budoucnosti a musíme jasně říci, že nelze, aby zpravodaji se zaměstnanci, jak si s personálem, to posuzovali sami. Existuje tady možnost, samozřejmě, eh, každý má svou vlastní objektivitu, eh, něco se může mm, prohlásit za eh, jaksi politicky nežádoucí nebo nepřípustné, Madam, tady kolega koordinátor přednesl připomínku a na to má prosím právo, milostivá paní. Eh, pokud si to přejete, dostanete to právo také. On se na to chtěl zeptat před eh, závěrečným hlasováním. To patří k demokratickým svobodám a eh, tyto jaksi náleží všem kolegům ze všech politických skupin. A já se, k tomu, já se vyjadřuji k procedurální záležitosti. Ten postup jaksi není uspokojivý. I to, co tady říkáme kavat ka, a nikoli kavat, to prostě není uspokojivým způsobem vyřešeno procedurálně a z toho důvodu si myslím, že je správné, abychom v budoucnosti toto zkrátka lépe připravovali, aby tyto nejasnosti tady nevznikaly a proto je třeba to říci na tomto místě zcela jasně. Eh, paní Lochbíler se, ještě hlásí o slovo a pak budeme hlasovat. Já jsem k tomu chtěla připomenout, že je to složitá procedura, že jsme na to potřebovali více než jeden rok nežli eh, konference předsedů rozhodla takto. A my jsme několikrát se snažili, aby se to upravilo jiným způsobem. Eh, ale výsledek toho rozhodnutí nakonec byl takový, že eh, ta debata eh, v Libe, ve FEM a v DROA, že budou jaksi sloučeny částečně eh, do takového zredukovaného procesu, kdy tady vzniknou exkluzivní kompetence a vlastně jaksi přidružené kompetence. Eh, já, netvrdí, já nepřipouštím, že jsme to nepřipravili dost dobře. My jsme dokonce eh, mluvili se zpravodaji ve FAM a v LIBE a navrhovala bych, aby, protože je tady opravdu velké nepochopení, abychom eh, to na Biru a Fetu ještě jednou probrali, protože eh, je to zpráva AFETu, eh, týká se zahraničních vztahů, ale podle mého názoru mm, výbor mm, konference předsedů tady má co také říkat. Jestli ta záležitost je takhle složité, tak by bylo bývalo mělo větší smysl informovat předsedu o tom, kde je problém, abychom skutečně před dnešním hlasováním abychom to mohli ještě jednou na rozšířeném byru prodiskutovat. A aby tady nebyly věci, o kterých máme hlasovat a přestože už jsou někde jinde pokryty. To prostě nechápu. Je to při nejmenším technická chyba v rámci přípravy tohoto hlasování. A proto eh, by mělo být jasně řečeno, že zpravodajové v takovýchto složitých případech musí eh, konzultovat mimo jiné také s byrem tohoto výboru. Nyní závěrečné hlasování. Kdo je pro? Elektronicky. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, končím hlasování. 44 co 6 a jeden se zdržel, takže přijato, schváleno. Nyní eh, máme několik krátkých hlasování. Jednak je to EU Libanon, e, ES eh, e Libanon, eh, rovnou elektronicky. Bod číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 46 ku 3, schváleno. Gratuluji zpravodaji. Protokol k eh, Evropsko-středomorské eh, dohodě ES Libanon s ohledem na přistoupení Bulharska Rumunska. zahajuje hlasování, končím hlasování. 45 pro, 2 proti, 1 se zdržel, přijato. Dále bod 8. Kdo je pro? elektronické hlasování. Přijato 45 hlasy ku 4 ku 1. Nyní bod 9 našeho pořadu jednání. MFF. Paní Jill eh, si přeje možná přednes nějakou připomínku, paní zpravodajka? Já se omlouvám eh, za ní, ona tady bohužel nemohla být, já ji zastupuji. Všechno je v pořádku. Takže můžeme hlasovat look, could you go there and find one? Wir kommen jetzt zum Nyní tedy budeme hlasovat o kompromisní návrhu číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 25. Končím hlasování. 21 pro, 25 proti, zamítnut. 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 27. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto asi si myslím, ale prověříme to elektronicky. Končím hlasování. 29 pro, 19 proti, přijato. A nyní eh, elektronické závěrečné hlasování, kdo je pro. Eh, nic jiného není povoleno. Končím hlasování. 36 pro, 7 proti. dvěma, tedy přijato. A nyní eh, se dostáváme k bodu 10 našeho pořadu jednání, kdy kolega přijde. Já bych navrhl, abychom teď eh, dali přednost eh, zprávě o ad hoc cestě do Bosny a Hercegoviny, eh, nežli dorazí pan Lerva, který je očekáván každou minutou. Byli jsme minulý týden s jednou delegací v Sarajevu a v Mostaru kolegové Preda a Plenkovič. E, možná nás budou informovat o té části, které jsem se já nezúčastnil. Vedli jsme tam jednání e, s e, předsedou rady ministrů a pan Leroy právě dorazil. Takže zachováme původní pořad jednání a požádáme přeci jenom pana Leroy, aby přišel sem k nám dopředu.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 Äh, Děkuji. Jsem rád, že generální tajemník eh, zahraniční služby mezi nás přišel a bude nás informovat o zasedání Rady pro zahraniční věci, které proběhlo včera. Eh, proběhla tam diskuse o regionální eh, strategii pro Sýrii a Irák a diskuse v souvislosti s mezinárodní podpůrnou skupinou um, a jejím setkáním 17. května ve Vídni, uh, o syrské krizi a tak dále, um, uh, o různých kontroverzních tématech, uh, například o 27 milionech z Eh, a eh, od 21 členských států směrem k Turecku, eh, nebo plus Turecka. Další otázky související s externími aspekty, migrací a mm, vývoj také situace v Libii, kde mm, jsme o, o kterou se velice zajímáme. E, zajímá nás také, jak se tam vyvíjí islámský stát e, a jaké jsou e, plány a představy islámského státu, který evidentně se tam chystá na nějaké další akce. Ehm, je tady také otázka globální strategie, globální politiky. Pane generální tajemníku, máte slovo. <coughs> Děkuji vám, pane předsedo. Uh, Jsem velice rád, že tady mohu eh, být jménem paní vysoké eh, představitelky, paní Mogherini, která hned po jednání včera odletěla do Mexika, kde zahajuje velmi důležitá jednání o obchodní dohodě s Mexikem. Včera jsme jednání začali eh, jednáním o východním partnerství na ministerské úrovni. Tam se zúčastnilo šest členů těchto zemí a na úrovni zahraničních, ministrů zahraničí. E, šlo o to vlastně od e, summitu v létě 2015 v Rize zhodnotit dosaženého pokroku a soustředit se na příspěvek východního partnerství e, při implementaci reform a zajišťování stability v regionu. A samozřejmě jde o Ukrajinu, Gruzii, Moldávii, Bělorusko, Azerbajdžán a Arménii ministerská setka, ministerské setkání, tedy pokr- bylo pokračováním jednání v Rize, vše to dobře postupuje, jde o e, zajištění re, e, reform v těchto zemích. Celá řada minister, ministrů se také e, soustředila na to, abychom se my zacílili na taková, e, takový druh výsledků, který by byl pochopitelný a viditelný pro e, občany těchto zemí. A a aby naše spolupráce byla ještě efektivnější, tak vysoká představitelka eh, navrhla, abychom se eh, jednali, abychom se zaměřili eh, v roce 2017 na ministerské úrovni na otázku platform a pravidelné revize našeho spotřebitelství. Potom je tady otázka konfliktu v Náhorním Karabachu. Šest ministrů v Eh, za přítomnosti 28 minister, ministrů EU eh, e eh, se vyslovilo pro posílení naší spolupráce i při řešení těchto konfliktů. To bylo vysoce hodnoceno. Po této E, po tomto jednání jsme se zabývali třemi hlavními tématy, to znamená e, boj proti Daeši a e, strategie pro Syrii, Irák a Libii a následně s otázkou migrace. Nejprve začnu Syrií, Irákem a Daešem, regionální strategii. Jak víte, velice robustní strategie vznikla v roce 2015, abychom konflikt řešili souhrným způsobem vzhledem k tomu, že krize, jak víte, postupuje nesmírně rychle, eh, tak eh, ministři se zabývali především hodnocením strategie a prioritami. Tento proces kulminoval ve včerejším jednání, které přijalo závěry rady a zdůraznili neustálou podporu humanitárních a stabilizačních eh, kroků v obou zemích, Sýrii i Iráku a zapojení na vysoké úrovni Evropské unie. Co se Syrie týče, eh, tak eh, paní vysoká představitelka byla velice a je velice aktivní eh, při jednání na nejvyšší úrovni, které se pravidelně v souvislosti se Syrií konají, naposled ve Vídni a rovněž jedná se syrskou opozicí. Vyzvala ministry, aby využili i svého vlivu na všechny zúčastněné strany, aby se vrátili k jednacímu stolu v Ženevě a to nejpozději do prvního srpna letošního roku. Eh, Takže vždy eh, jednáme na více úrovních. Nejprve jde o zajištění příměří a jeho dodržování. Humanitární pomoc je druhá eh, otázka, druhé téma a konsolidace, podpora konsolidace je tématem číslo tři 6,3 eh, miliardy eur bylo již zmobilizováno od počátku krize. Ministři eh, volají potom, aby Unie hrala důraznější roli v tomto procesu a eh, rovněž na základě chválených priorit budeme postupovat mnohem aktivněji. Chceme více zapojit také Rusko, spojen státy, které ten mezinárodní orgán pro řešení syrské krize spolupředsedají, ale jde o to, aby hrály i obecněji závažnější roli. E, pak je tady otázka politické nestability v Iráku. Tady je zapotřebí dát irácké vládě větší politickou podporu. Všichni víme, jaké problémy tato vláda má k řešení. Evropská unie by také měla více podporovat vytváření e, atmosféry dodržování práva a e, předpolí pro realizaci dalších reform. Vytvořili jsme Eh, dosáhli jsme souhlasu, abychom eh, v tomto směru definovali větší priority pro eh, Irák. Co se Daesh týče, tak někteří hra, říkali, někteří účastníci říkali, že by uvítali větší roli Unie v, těchto, v, těch združen, v tom združeném úsilí proti Daesh. A to také zaznělo v závěru. Během oběda jsme pak diskutovali o globální strategii Evropské unie. Jak si všichni pamatujete, Evropská Evropská rada v červnu 2015 eh, nás pověřila, abychom následně v roce 2016 předložili případ, eh, příslušnou strategii. Došlo k řadě konzultací s vysokou představitelkou, ta se také zúčastnila konference předsedů zde v parlamentu, aby předložila eh, své stanovisko k strategii a jak byla pověřena v loňském roce E, na radě e, na summitu v červnu 2015, tak příslušně předloží 28. E, a 29. června 2016 na summitu tuto strategii. Byla zde, bylo zde dosaženo poměrně širokého konsenzu ohledně těch hlavních témat. Je tady prostě stejný názor na definici toho směřování, kterým jsme se vydali. Eh, pak jsme diskutovali jako třetí téma eh, externí aspekty eh, migrace. Nemusíme tady všem eh, připomínat, jak závažné to je téma. Měli jsme velice zajímavou diskuzi o nutnosti dialogu na vysoké úrovni se zeměmi, které jsou transitními státy, rovněž v Africe a do jaké míry bychom se mohli také více zúčastnit řešení krize v Sahelu a v Africe africkém rohu. E, také jsme probírali témata jako návrat a readmise, e, strategie e, pro africké země, doplněná dostatečnými finančními zdroji a širší dialog, včetně investičních balíčků s africkými zeměmi. Některé z těchto návrhů bylo také, byly také začleněny do návrhu závěru summitu a budou všem k dispozici a následně samozřejmě tyto závěry budou součástí společného sdělení, které zazní eh, k tématu eh, a které by mělo být 7. června kolegiem komisařů schváleno. Jedná se tedy o eh, sdílení externích aspektů Evropské agendy pro migraci. Pak jsme také hovořili o operaci eh, eh, Euroformat v Sofii. Jedná se o operaci stře eh, do zemního prostoru, v středozemním prostoru, kde se musíme lépe a více potýkat s pašeráky překupníky a rada e, po určité diskuzi e, přijala, e, schválila další rozšíření námořních operací či prodloužení až do července 2017. Libijská, libijský premiér zaslal žádost ještě o další přispění v rámci tohoto mandátu a operační plánování vlastně již začalo. My ho teď eh, chceme zrychlit. Jde o to vyškolit také eh, námořní eh, námoř, ná, námořní hlídky libejské a e, pak je tady otázka ještě embarga e, vůči Libii. Jak víte, diskutuje se také o, v Radě bezpečnosti OSN e, v New Yorku, který jde o přijetí, o možnost přijetí určité rezoluce OSN v tomto směru. A pak jsme se také zabývali Demokratickou republikou Kongo a Jižním Sudánem. Jsou to odlišné situace, ale obě velmi naléhavé. Je tady eh, bohužel eh, možnost nějakého regresu a budeme muset situaci velmi přesně eh, sledovat. Takže velice stručně v kostce, co se odehrálo včera na našem zasedání a samozřejmě odpovím na příslušné dotazy. Pan Plankovič má slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A pane Leroy, děkujeme za e, to velice zajímavé schrnutí jednání, e, včerejšího jednání. Já mám několik bodů. Vy jste se zmínil, že jste diskutovali také návrh e, komise ohledně liberalizace víz Turecka a Syrie a naš, náš výbor Libe je příslušným výborem v této věci. Mě by docela zajímalo, jak to vypadá s časovým harmonogramem, jaký je, jaká je představa rady ohledně návrhu, schválení návrhu komise v této věci, liberalizace víz, akční plán. Turecko je velice důležitým hráčem vzhledem také k závěrům ohledně vnějších aspektů migrace Eh, druhá eh, otázka, eh, závěry k Sýrii a plán ty věci znovu startovat eh, do 1. srpna, aby mohlo dojít k, politické, eh, tran, eh, k, politickému, k politické změně. Jak si myslíte, že se toto úsilí bude dále vyvíjet? Myslíte si, že to datum je realistické, protože je poměrně blízké a zároveň je celé téma nesmírně politicky závažné? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já já si vzpomínám na dobu, kdy eh, ministerská rada eh, byla prostě událostí, která eh, rozhýbala mediálním světem, rozbíhala, která rozhýbala i zájem veřejnosti, bylo to sledováno téměř bez dechu. A teď musím se přiznat, možná, že jsem byl tak trochu okouzlen místem, kde jsem trávil svůj Tyrkisový minulý týden, ale nijak jsem nezaznamenal, že by se jednání ministrů těšilo takovému zájmu jako dřív. Takže já bych se chtěl zeptat na toto. Eh, východní partnerství východní partnerství a e, jakým způsobem se vlastně ta debata odvíjela vzhledem k našim vztahům s Ruskem, ve světle našich vztahů s Ruskem. Co řekli ministři, které jste pozval? E, co, e, jak se vyjádřili ohledně perspektivy svých bilaterálních a regionálních vztahů? Eh, vzhledem k ruské strategii. To je jedna věc. A pak mám takovou trochu komplikovanou otázku, záludnou otázku a to, zdali se tito lidé cítí dobře ve světle E, eskalace vojenské přítomnosti na hranicích s Ruskem, ke které dochází v několika případech. Zdali se e, cítí dobře vzhledem k aktivitám e, NATO, vzhledem k určité retorice, která nás, zdá se, zavádí do poměrně nebezpečných vod. Hovořím teď tedy o retorických cvičeních na obou stranách. Uh, thank you much, Mr. Chairman. Um, the um, United Kingdom's House of Lords. Děkuji, pane předsedo. Uh, Sněmovna Lordu minulý týden eh, zveřejnila zprávu analyzující operativní kapacitu a eh, účinnost eh, UNAF a mm, poměrně mm, kriticky konstatovali, že byť mm, velká část převaděčů byla zničena, celkově ta akce byla neefektivní, pokud jde o omezení potenciálu obchodování s lidmi napříč středozemním mořem. A to může být velký problém problém eh, v letních měsících, zejména nyní, eh, když eh, zdá se polevil přesun lidí z Turecka do Řecka. Existuje nebo je 600 tisíc migrantů, kteří čekají v táborech v Libii v otřesných podmínkách, často jsou vykořišťováni milicí. Můžete nás uklidnit, že ta námořní eh, mise se posílí a učiní vše, co je třeba, aby omezila potenciál převaděčů lidí, kteří zjevně eh, pracují vlastně eh, s tichým souhlasem milice a také i IS a že vláda v Libii bude stabilizována a ten nepořádek způsobený v té zemi bude napraven, protože Libie je eh, zjevně velkým problémem a zneklidněním pro všechny, i pro Velkou Británii tváří v tvář eh, Brexitu. Když eh, vlastně na březích Středozemního moře se bude vyloďovat dalších tisíc uprchlíků, tak to skutečně bude velmi zneklidňující před hlasováním o Brexitu. Děkuji. Děkuji a děkuji také panu Rojovi. Já bych se chtěla vrátit k vnějším aspektům migrace. V závěrech rady jste také písemně vylíčil, jak využít afrického nouzového trastu. Podle německých médií, a to není v zápisu závěru eh, rady eh, říkají, že část těchto finančních prostředků eh, je vyčleněna také na ochranu nebo ostrahu hranic. Byl byste ochoten a schopen o tom pohovořit? Plánuje se to, anebo je to pouze něco, co se eh, vyskytuje v médiích, ostatně eh, ve Špíglu, v týdenníku Špígl a také v hlavních eh, německých mm, televizních kanálů, kde se také konstatovalo, že diplomaté mlčí o účelu finančních prostředků, ale když hovoříme o strategickém politickém dialogu se zeměmi jako Sudán a dalšími, tak zde je otazník, protože tyto vlády mají eh, vlastně příšernou pověst, pokud jde o dodržování lidských práv. Jak to hodláte vzít v potaz? Děkuji. Pan Preda. Eh, děkuji vám, pane eh, předsedo. Mám dvě věci. E, připadají mi velmi zajímavé a stál bych o to, abyste mi k tomu řekl pár věcí, e, pár podrobností. Nejprve ta ministerská konference e, s, ze zástupci východního partnerství k Moldávii protože jsem viděl v jednom tiskovém prohlášení určitý komentář, ve kterém se říkalo, že se hodně hovořilo o pokroku v reformách a mě by zvlášť zajímala situace v Moldávii. Chtěl bych vědět, zdali ministři eh, prostě tam mohli identifikovat nějaké reformy v poslední době, protože situace se tam opravdu čím dál tím víc komplikuje. Eh, Ta eh, vláda je proevropská, ale zároveň je to vláda kontrolovaná oligarchy, místními oligarchy. E, a to je jedna věc. A druhá, vy jste to také zdůraznil mimochodem, analýza e, realizace e, dohody s Tureckem, co se týče přistěhovalců. Mě by zajímalo, zdali konflikt, který se teď zdá se e, e, rozhořívá s Erdoganem a e, vzhledem k možné nestabilitě vyvolané změnou na postu premiéra Turecka. E, zdali se toto nějak promítá do realizace naší dohody s Tureckem, protože i z okolí Erdogana e, začínají se objevovat takové velice, nepřá, velice nepřátelské sdělení, velice zvláštní sdělení a skutečně to začíná nabývat celé takového ostřejšího charakteru. Další řečník bez mikrofonu zatím. Děkuji, pane předsedo. Pane Lérua, já mám krátký dotaz Již eh, půl druhého roku eh, slýcháme eh, zvěsti o chemickém válčení v Sýrii a Iráku a byly tam i oni červené linie, které byly překročeny a to je velmi zneklidňující vývoj je k tomu zpráva OSN o e, využívání chemických zbraní. Řeší se to, je to téma rozhovoru a e, jak se proti tomu staví vysoká představitelka a rada. Na to musíme také pamatovat, e, jak vysoce je to na žebříčku priorit. Tady nejde pouze o sadově režimu, ale jsou to životně nebezpečné zbraně hromadného ničení. Gracias, señor presidente. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Ten výčet, který jste tady eh, provedl, to je prostě souhr, soubor katastrof. Eh, vezmeme nejprve Irák. Za ty čtyři roky se tam prostě udržela určitá logistika Eh, všechno je to založené na obchodu a naftě. Mám tuto otázku. Jaký eh, mezinárodní subjekt eh, či evropský subjekt byl pod, podroben sankcím Evropskou unii v případě, že se tady jednalo o nějaký obchod s Daešem jaké tady eh, vznikly sankce vůči takovým hospodářským subjektům, které obchodují s Daešem? A za druhé, Sýrie. Eh, v současné době, ať se nám to líbí či ne, eh, kurdové, kteří oslabili Daeš, jsou v terénu pak, je tady, pak jsou tady Vahabité, eh, sadová eh, vláda a eh, ta koalice, syrijská koalice je dost oslabena. Náš spojenec nemá dost sil, protože mu neposkytujeme dostatečnou pomoc a při jednáních eh, v Ženevě se určité věci nedostávají na stůl. A eh, víme, eh, že někteří asadovou vládu podporují. Pak je tady otázka migrace. Migrace je e, důsledkem toho, že tady prostě určité tábory přestaly fungovat, už nejsou téměř obyvatelné, také se z nich lidé stáhují, především v Libii. Myslím, že jsme mohli udělat mnohem víc pro to, abychom e, situaci v těch táborech ulehčili. Eh, mimochodem znám operaci Sofia, hovořil jsem s těmi námořníky, kteří se jí zúčastnili. Víme, že eh, mafie spolupracuje s těmi pašeráky, a že vlastně svým způsobem my ještě usnadňujeme práci těch pašeráků naším přístupem. příslušní. A mám pocit, že některé naše snahy eh, se vycházejí na prázdno eh, jsou tady síly milice, které jsou velice důsledné a vynalézavé eh, v Libii a některé E, fungují e, v Tubruku, Rafie a dalších místech, kromě e, Tripoli. A pak jsou tady fundamentalistické milice, takže my jsme vytvořili tak, takových hrůzný, takovou hrůznou situaci v Libii, jak tam může vzniknout vláda jednoty a stability, když je tam prostě Eh, tento přízrak. Nehovořím o vnějších jednáních či dalších strukturách, hovořím o tom, co se odehrává v Libii. Myslíte si, že tam může vzniknout jednota na základě toho přízraku, který jsme tam vytvořili z různých proti sobě jdoucích milicí? Děkuji vám. Já mám velice stručný dotaz eh, k tématu, kterým jste se nezabýval ve svém úvodu jak to vypadá s otevřením přísluš, případných dalších kapitol v jednání, eh, přístupových jednání se eh, Srbskem. Eh, je tady nějaký vývoj v tomto směru? Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl navázat na Libii, na kterou se ptališ kolega Nát. Zmiňoval jste se, že máme nebo chceme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 výcvik libijské námořní e, ostrahy. Co by měli e, dělat? Mají zadržovat uprchlíky nebo je vracet zpět do Líbie? A v této souvislosti se musíme také tázat, e, z jakého rozsahu vycházíme, protože existují velmi různé názory na to, kolik lidí čekají v Libii na přeplavbu do Evropy. Máte nějaké odhady? Z toho by snad i vyplynula potřeba kapacity kapacit, které by tomu mohly zabránit. Ale tváří v tvář realitě eh, v terénu, to znamená skutečnosti, že eh, tato země je ovládána Al-Qaidou a IS a nejenom eh, tou novou vládou Národní jednoty. Co si myslíte, jak, jaká je možnost, aby tato vláda skutečně proti tomu postupovala? Můžeme jim dodávat zbraně? Vy jste naznačil mm, mm, věc, věci týkající se embargo zbraní, anebo bylo by možné, aby naše mise Sofia eh, přímo mm, do, této, do tohoto regionu byla vyslána? Jaká eh, jsou očekávání? Dále víza. My máme ty čtyři země, Ukrajina, Turecko, Kosovo a e, mohu nadále počítat s tím, že země budou hodnoceny podle svých zásluh a to eh, jednotlivě e, země po zemi. A tady by mě zajímalo, jaké časové horizonty e, můžeme očekávat, pokud jde o vízovou liberalizaci. Zejména mě zajímá Ukrajina a Gruzie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku týkající se závěrů eh, regionální strategie EU pro Sýrii a Irák. Eh, dokument je nebo uvádí priority týkající se zajištění míru, stability, bezpečnosti a také eh, popisuje utrpení eh, Syřanů a Iráčanů. A pokud jde právě o to utrpení a o ty hrůzy páchané IS, tak jsme v parlamentu přece schválili usnesení začátkem února, kde mm, to označujeme genocidou. Moje otázka je, proč ministři zahraničí eh, neužívají tohoto výrazu a mm, eh, necharakterizují eh, to, co probíhá genocidou. Pane generální tajemníku, pokud si mohu dovolit sám otázku v návaznosti na to, co právě řekl pan Gala, příklad Turecka přece jasně eh, vyjevuje, že omezení eh, uprchlických vln eh, přes středozemní moře je možné pouze, když máme vliv na ten protější břeh, tedy turecký břeh, aby se tam lidé ani nedostali na lodě. A to tež platí pro Libii a proto bych chtěl na tuto otázku navázat. Sofie 2, pokud se nedostane do teritoriálních vod pouze záchrannou akcí, kterou musíme uskutečnit z humanitárních důvodů, ale znamená to, že když se tam eh, naskytnou velké uprchlické eh, vlny, pak začne zase někdo eh, slibovat uzavření brenerského průsmyku a ehm, ta část pobřeží se stane opět uprchlickým táborem a to nemůže být evropské řešení. Eh, postavit někde opět eh, ostnatý drát, ostnatý plot. A eh, otázkou tedy je, jak postupovat. Zřízení hraniční ostrahy eh, v Libii za těchto okolností znamená, že bude akce schopná až za pět let. Když se podívám, jak je tam spjat IS s obchodování s lidmi a co se děje v Sirtu a v dalších místech, bych raději eh, slyšel takovou perspektivní odpověď. A také se chci zeptat, co se stalo eh, v rámci rady eh, s tím, co navrhla paní Mogherini před časem, že totiž Egypt by také měl být zapojen do mise Sofie 2. Byla tam i delegace výboru, našeho výboru v Egyptu a mluvili jsme i s prezidentem a zaznamenali jsme tam určité výhrady proti tomu projektu, ale například těch 400 mrtvých eh, před dvěma týdny eh, nevíjelo z Libie, ale z egyptského přístavu. To znamená, chceme-li zabránit takovýmto tragédiím, tak musíme vést rozhovory i eh, zde. Opakuji první větu lidsky důstojné řešení proti obchodníkům s lidmi a ku prospěchu uprchlíků uprchlíků a vlastně ke snížení počtu uprchlíků jde pouze cestou spolupráce eh, se eh, státy na eh, protějších březích. Takže tady bych si přál více spolupráce s těmito zeměmi. Zvládneme to s Tureckem, s Egyptem a vůbec jsou šance takto postupovat. Děkuji vám. A nyní se ještě přihlásil pan kolega Epitideos. Κύριε Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl eh, položit otázku, jestli se v Radě diskutovalo také o tomto, co se bude dít, jak bude Evropská unie eh, jaksi čelit tomu, že uprchlíci z Libie mm, nebo z Egypta eh, budou přicházet do Itálie. Eh, to jsou země, které jsou přetížené a eh, které už nemohou přijmout více uprchlíků. Čili pokud teďka umožníme, že aby uprchlíci odjížděli z těchto zemí do Řecka a do Itálie, to prostě nejde. Musí někam jinam. Diskutovala se o tom na komisi? Děkuji vám všem za váš eh, velký zájem a řadu dotazů eh, k liberalizaci víz. Jak víte, je to na stole rady, rady jedná se o tom, eh, týká se to Ukrajiny, Gruzie, Kosova a Turecka. E, nejsou tady žádná stanovená data, nějaké lhůty. Jediná e, lhůta, jediné datum se týká dohody s Tureckem. Má e, se to ovšem ještě odvíjet od revize uplatňování dohody a tam je ustanoveno 1. července. Ovšem jde o těch 17 podmínek, které musí být splněny a jinde ta data nejsou stanovená. Eh, mělo by to ovšem být někdy později, za eh, prvním červencem, ale ještě to rada včera nijak neupřesnila. Eh, bude tady ještě rada JAI v červenci, takže se o tom bude dále jednat. A to samé se samozřejmě stahuje k dotazu pana kolegy z Libe k Syrii. Vaše otázka byla, zdali datum 1. srpna pro politický eh, transfer eh, realistická či nikoliv. Eh, já musím říct, na základě jednání ve Vídni, pan Kemi to tam spolu předsedal, jeho pocit, a my ten pocit sdílíme, je, že chceme to datum 1. srpna stále držet jako jasný cíl, jako e, datum. E, víme, že politická tranzice nebude jednoduchá, ta jednání v Ženevě se příliš neposunula. E, včera ráno se setkala paní Mogherini s novým předse, prezidentem Soku a zatím ještě tedy nedošlo k dohodě na té nejvyšší úrovni ohledně politických změn ta jednání, která se teď budou odvíjet, nám jasně ukáží. Ten cíl je jednoznačně stanoven, ale zdali ho bude dosaženo, se teprve uvidí. A pak ta pozornost sdělovacích prostředků. Ano, je pravdou, že dříve tomu eh, tak bylo, ale naš, naším cílem není eh, až tak z, z, přitáhnout pozornost médií, ale řešit eh, krizi. A k východnímu partnerství, ano, vztahy s Ruskem byly několika účastníky z těch šesti e, zemí východního partnerství e, zmíněny na včerejším jednání. Je zajímavé, že třeba Bělorusko jasně říká, že potřebuje e, pro své přežití eh, pro eh, elektřinu, plyn a tak dále, eh, soužití s Ruskem. Ale zároveň cílem východního partnerství je také to, a všichni si to uvědomujeme, E, že e, je také cílem posílení e, vztahů s Evropskou unii. Pro země jako Bělorusko a Arménie jsou vztahy s Ruskem důležité, ale pak je tady také vztah s Unií a naše východní partnerství není proti nikomu namířeno. My prostě chceme jenom posílit tyto země. Mimochodem Ukrajina, Gruzie a Moldavsko již podepsalo dohody o přidružení a Bělorusko, Arménie a Azerbajdžán by, rádo také, by rádi také podepsali různé druhy dohod s Evropskou unii. E, pak je tady také otázka revize politiky dobrého sousedství, která jasně stanovuje, že tady je diferenciace. Jak jsem řekl, ty tři další země mají také zájem podepsat specifické dohody. Já myslím, že to byla velmi dobrá diskuze. Absolutně jsme se nevymezovali vůči Rusku, vůbec ne. E, tři z těch šesti zemí minimálně mají silné vztahy s, Ruskou, s Ruskem, ale zároveň chtějí posílit v rámci východního partnerství také vztahy s Evropskou unii a diskutovat otázky jako terorismus a tak dále. To je prostě otázka společných zájmů. Těch zájmů je tady plno, které sdílí těch šest zemí a s Evropskou unii a velmi e, všem vyhovuje tento formát 28 a 6. Otázka NATO a vztahu e, s NATEM. Ano. Ta otázka zazněla víckrát. A na včerejším jednání Eh, nebyla diskutována otázka vojenské přítomnosti NATO, ale o týden předtím, v pátek, došlo k jednání ministrů zahraničních věcí s NATO to znamená tedy 22 členských států v NATO vyslalo své ministry zahraničí a e, ti jednali s představiteli NATO. Je jasné, že tady posilujeme spolupráci mezi Unií a NATO. Bude to také předmětem e, Rady E, v červnu, pak tady bude další jednání v červenci, možná, že bude společné prohlášení Unie a na to e, Uvidíme, jak se k tomu postaví další orgány Unie. Je to zatím v přípravné fázi. A vy, e, pane kolego, jste hovořil o nedávné Eh, zprávě o operaci Sofia, která byla velice kritická. My si to dobře uvědomujeme, ale zároveň víme velmi dobře, eh, jak se věci mají. Jak víte, eh, ta operace byla zahájena po radě v březnu, hned několik dnů poté, 1200 eh, lidí tehdy zemřelo během jednoho víkendu ve středozemním moři, takže to už byla situace, kterou prostě státy Unie nechtěly dále tolerovat. Proto byla ta operace zahájena a jejím cílem bylo především eh, bojovat proti eh, pašerákům osob, proti převaděčům a jednalo se o mezinárodní vody a vím, jak eh, mohu říct, že víc jak 80 překupníků s lidmi bylo zatčeno, víc jak 200 plavidel bylo zničeno, bylo jich pravděpodobně i víc a víme, že to není v tom základním mandátu operace Sofia, ale E, pak je tady samozřejmě umluva OSN o vysokých, e, o otevřeném moři, o povinnosti e, zachraňovat osoby a více jak 14 tisíc lidí bylo zachráněno před smrtí utunutím díky této operaci Sofia, takže více jak 80 překupníků již bylo zatčeno, asi 800 lodí, více jak 800 lodí zničeno a nějakých 14 tisíc osob zachráněno. Samozřejmě, že bychom chtěli chtěli učinit ještě víc, ale i tohle je již velmi dobrým výsledkem. Otázka bylo, kolik migrantů čeká v Libii pokud se podíváme na registr eh, vysokého představitele pro oprchlíky, tak je to nějakých 10 tisíc, ale my víme velmi dobře, že ten počet je mnohem vyšší. Je to nějakých 200 eh, až 800 tisíc lidí. Eh, často to nejsou migranti, jsou to cizinci, nejsou to Libíci celá řada lidí přijela do Libie za Kadáfiho za prací. E, takže e, tito lidé nechtějí všichni do Evropy, chtějí najít nějakou práci a e, pracovat v Libii, takže je velmi obtížné tady to přesné číslo určit. Samozřejmě jsme diskutovali s Eh, organizací pro uprchlíky mezinárodní a také s vysokým představitelem a jeho úřadem. Ty jsou obě dvě přítomné, snaží se zmapovat situaci v těch táborech. Eh, ta situace tam opravdu není dobrá a díky Mezinárodní organizaci pro uprchlíky se snažíme o eh, některé návraty, readmise a v tomto směru jsme velmi součinní s těmito dvěma mezinárodními organizacemi. K otázce svěřeneckých fondů Afrika pro migraci, jak si eh, vzpomínáte, tento svěřenecký fond eh, byl v Lavaletě vytvořen eh, při jednání, aby se podařilo začít řešit ty problémy u kořene. Vy říkáte, že tady jsou nějaká tajemství, nejasnosti. Ne, jedná se o jednu miliardu či jednu celých pět desetin miliardy eur které byly slíbeny a 700 e, 15 milionů eur již bylo slíbeno na všechny tyto projekty e, bylo určeno pro tyto projekty 715, 751 e, pardon, milionů eur. A když říkáte tajné dokumenty, tak to absolutně není nic tajného. Ty projekty jsou velmi otevřené, my otevřeně jednáme s těmi e, zeměmi, vyjednáváme o těch projektech, které by měly být financovány z tohoto svěřeneckého fondu. E, samozřejmě jsme předložili i v oblasti e, priority radě, jedná se o 16 prioritních zemí. E, tam jsme předložili takový výčet těch pozitivních a negativních e, kroků. E, tyto fiše, tyto rešerše nejsou zatím oficiální, některé se jaksi dostaly do veřejného Eh, do veřejné pozornosti, byly, eh, ty informace unikly, nicméně zatím eh, jsme je držíme v tajnosti, protože připravujeme ty diskuze a víte, že ta situace je velice citlivá v těch zemích, jako je Jižní Sudán a tak dále. My tady máme několik paralelních úkolů. Musíme také v rámci článku 13 řešit otázku readmise. Eh, ta, protože článek 13 prostě eh, hovoří jasně o návratu. A pak jsou tady ty další případy, včetně Sudánu. Tam nechceme absolutně eh, opomíjet tu dimenzi lidských práv chceme pokračovat i v tom lidskoprávním dialogu s těmito zemí. Pan Damdur, ministr zahraničí Sudánu, také vlastně e, v Darfuru a jinde e, uznává náš zájem tedy o tu situaci lidských práv Darfuru a v dalších místech. Hlavně tedy je ten kořen v Libii, ale pak je tady také Niger, e, Sudán, takže máme ještě zapotřebí diskutovat tyto věci i se Sudánem přes ty potíže, které tam stále existují. A k Moldávii, vy jste mi položil otázku, pane poslanče, eh, která se týká Moldávie. Takže eh, tady eh, během včerejšího zasedání ministrů zahraničních věcí nebyla otázka Moldávie eh, uvnitř země diskutována, nebyl to předmět našeho zájmu. Hovořili jsme spíš obecně o těch šesti zemích a o partnerství. Samozřejmě o Moldávii jde a na předchozím jednání jsme hovořili s ministrem zahraničních věcí Moldávii. On zmínil dvě důležité věci věci od podepsání dohody o e, přidružení. Několik e, e, různé osoby žijící v Podněstří žádají o moldavský, moldavské státní občanství, což je zajímavé a byl tedy podepsán ten další typ dohody s, Moldaviem, s Moldavskou republikou a moldavští podnikatelé to samozřejmě zaměz, zaznamenali a využívají tyto věci. Myslíme si, že toto je přesně ten typ pro evropské politiky, kterou musíme pomoci moldavským eh, představitelům realizovat. A vy jste se také zeptal na dohodu s Tureckem a e, na vztah s těmi stávajícími komplikacemi je jasné, že přístup Evropy, e, přístup Rady a parlamentu je takový, že e, liberalizace víz ano, ale je třeba neměnit ta kritéria. Je třeba je prostě rychleji probrat. Víme, kolik jich je a politická stabilita je jedním z nich. Eh, otázka změny eh, ústavy nespadá do těch kritérií, ale další věci ano, eh, takže o tom teď diskutujeme, snažíme se zjistit, zda Erdogan přijme myšlenku změny zákona o terorismu, protože to už do těch kritérií spadá. Eh, víme, jaké jsou důležitá, jaká jsou důležitá témata eh, v Turecku, ale eh, je něco jiného mezi tím, co se tam teď odehrává a souborem kritérií pro změnu vizového režimu s, s, s touto zemí. Tlak tady samozřejmě existuje a to značný. a represe Sýrie a Irák. Uh, uh, nemůžu odpovědět na otázku, zdali um, došlo k evropským sankcím nebo dojde, ale eh, ta otázka měla několik podotázek, takže pokud jde o eh, sankce, nemohu odpovědět, ale pokud jde o globální činnosti, tak eh, ta operace Rusko byla úspěšná. Víme, že globální koalice pokračuje ve své práci. Evropská unie jako taková tam není, nemáme tam evropské vojáky, ale dobře víte, že je to práce Evropské koalice, která se blíží i k Race, Mosulu. Obě města jsou zatím v rukou IS. Je jasné, že když eh, diskutujeme se zástupci globální koalice, eh, tak se eh, přiznávají, že postup je pomalý, že nemají přímo vojáky na zemi v terénu, ale mm, víme, že tam nejsou ani američtí vojáci, pouze poradci, takže to vše trvá déle. Rusko i Irán tam mají své vojáky a tudíž to trvá déle. Je jasné, že postupují postupně ta globální koalice. Pak jste se zmínil, že v rámci mise Sofia eh, působí i eh, pašeráci a převaděči. Ano, to je pravda, to pozorujeme eh, eh, v Libii. Eh, ti přivaděči jsou strašliví, jsou to mafiáni a převaděči, kteří nutí lidi, aby nastoupili na lodě a pak vymáhají peníze od jejich rodin. Tady musíme postupovat v boji proti nim. Také jste se zmínil vládu Národní jednoty v Libii. Říkáte, že hm, vlastně nikdo ji eh, nenutí, aby skládala účty. To není zcela pravda, protože minulý týden ve Vídni byla konference o tomto tématu a bylo přijato prohlášení všech eh, zúčastněných stran. Byl tam také, byl tam také zástupce EU i Ruska a bylo jasné, že to prohlášení eh, pravilo, uznáváme vládu národní jednoty jako jedinou legitimní vládu e, Libie. To bylo zcela jasně řečeno. A je také na že e, e, do, komora zástupců v Tobruku o tom ještě nehlasovala, ale vyjádří svou podporu. Předseda toho sněmu zatím ještě nesvolal eh, parlament a k přijetí rozhodnutí ten předseda je jeden ze tří eh, Libíců, eh, který je vystaven sankcím EU. Zatím tedy ten systém brzdí a dále je v Tobruku generál Hafta, velmi důležitý muž, který řekl, že neuznává GNA, takže musíme pokračovat díky kontaktům v, e-, e- v Egyptu v jednáních, ale... E ale musíme také eh, vzít na vědomí, že zatím GNA má tedy vláda národní jednoty je vlastně jedinou legitimní a příslušnou e, mocí Včera skutečně jsme nediskutovali o Srbsku, takže ani o žádných nových eh, kapitolách, ale postup jednání je zdárný se Srbskem. Vedeme dialog mezi eh, Bělehradem a Prištinou, ten pokračuje a nepochybují o tom, že to dojde k dobrému závěru. Dále eh, Libie a námořní eh, hlídky, jak to zajistit? Za prvé, zatím je jasné, že to bude probíhat v mezinárodních vodách. Zatím nemáme žádný požadavek, abychom vstoupili do libyských vod pouze, a to učiníme pouze za dvou podmínek. Kdyby eh, došlo k usnesení OSN podle kapitoly 7, pak máme právo vplout do těch vod a co je pravděpodobnější, jestliže vláda Libie nás vyzve nebo pozve, abychom vstoupili do těch vod. To se zatím ještě nestalo. V dopise premiér Saráš o tom se nezmiňuje. Takže se domníváme, že zatím nemáme právo, ještě jsme nebyli vyzváni vstoupit do těch vod a probíhá výcvik pouze v mezinárodních vodách snažíme se spolupracovat s námořními hlídkami, abychom jim pomohli v jejich boji proti migrantům. Je jasné, že e, vlastně tu um, eh, přepravu migrantů organizují mafiáni, nutí je nastupovat eh, na lodě z finančních důvodů. Je důležité, aby libyská vláda a námořní hlídka byly schopni eh, v těch územních vodách, přístavech libyských bojovat proti těm převaděčům a tomu se snažíme na pomoci co nejvíce. Pokud je o operace, operaci Sofie, jsme nyní ve fázi 2A, pak bude operace 2B, to budou územní vody, a pak 2C, to bude náš vstup do přístavu, ale mm, k tomu jsme ještě nebyli vyzváni. Sýrie a Irák, ano, zcela si uvědomujeme, že mm, Evropský parlament to označuje za genocidu proč tedy ministři tohoto výrazu neužívají. Já za ně nemohu mluvit, ale včera eh, v rámci FSI eh, to, ten výraz eh, použit nebyl žádným z ministrů. Proč to nevím, to se musíte zeptat. Já nemohu za ně odpovídat. A otázka pana předsedy Broka Ano, je jasné, co se eh, děje v Turecku. O tom jsme diskutovali již mnohokrát i na Radě pro zahraniční věci, ale i, i jinde. Premiér Cypras eh, říká, jak ochráním své břehy, když Turecko nespolupracuje, protože mezi Bodrumem v Turecku a Lesbosem je pouze několik málo kilometrů, takže když země nespolupracují, jak vy sám uvádíte, pane předsedo, tak se nemůže nic ani chránit. Eh, díky dohodě s Tureckem máme nyní ale podstatně snížený počet migrantů přicházejících a to ze dvou důvodů. Hlavní důvod je, že turecké orgány nyní eh, výrazně spolupracují a také, že migranti velmi dobře vědí, že ty cesty nejsou tak otevřené jako předtím. Takže to jsou dvě, dva důvody sníženého eh, eh, průchodu eh, uprchlíků, ale nyní tedy spolupracujeme s tureckými orgány a také se snažíme spolupracovat s libyskou stranou, abychom docílili takovéto spolupráce. Premiér Saráž se zúčastnil telefonicky té předchozí konference a také se zúčastnil mm, vídeňské konference minulé pondělí aby podpořil tu skupinu pro Libii a spolupracujeme s ním a on eh, eh, má velký zájem mm, bojovat proti migraci. My to podporujeme, podporujeme námořní hlídky, jejich výcvik a také eh, se snažíme podporovat civilní operace operaci EU. Zatím tedy tam nejsme, ale připravujeme se na to, abychom pomohli eh, vycvičit policii a také orgány činné v trestním eh, řízení, aby tedy uměli lépe bojovat proti převaděčům a obchodníkům eh, s lidmi. A poslední otázka. Kam uprchlíci z Libie utíkají? Zatím Ehm, přicházejí přes středozemní moře eh, většinou do Itálie, ehm, do Lampedu, na Lampeduzu, do Katáně a tak dále. My samozřejmě nechceme, aby Itálie a Řecko ehm, byly vlastně sběrnými místy pro uprchlíky. A proto je důležité o tom diskutovat s libijskou vládou, s námořními hlídkami, eh, jak tomu zabránit a to děláme různými způsoby. Máme například ten africký svěřenský fond a další nástroje, což není dostačující a je to jeden ze způsobů, jak zabránit tomu masovému přílivu, protože když opustí Libii, tak přirozenou eh, trasou pro ně je eh, připlout do Itálie a my víme, že Itálie a další země nemůže přijmout eh, toto množství migrantů. Takže počet uprchlíků přicházejících eh, skrze tu eh, centrální středomořskou eh, trasu není vyšší než v loňském roce, naopak a musíme to dále omezovat spoluprací s Libí, vládou, pohraničními hlídkami, námořními hlídkami a musíme také zajistit, aby operace Sofie získala mandát k provádění dohledu nad implementací eh, embarga eh, zbraní OSN. My víme, že určité těžké zbraně se přes moře dostaly do Libie v boji proti IS, to je důležité, ale to musí schválit také spolkový sněm, na to máme plán který by měl na pomoci, aby ta operace Sofie eh, dokázala toho implementovat více než dosud. To znamená, aby zabránila eh, vlastně pronikání těžkých zbraní do Libie. Asi jsem ode, eh, odpověděl na všechny otázky, ale ještě operace Sofia vzhledem k Egyptu. Ano, až do posud neexistuje žádný plán. Musíme samozřejmě diskutovat věc s egyptskou vládou ale jsme v kontaktu. Nejde tedy o Sofiu, ale eh, jsme v kontaktu s egyptskými orgány, jak víme, že někteří migranti putují ne z Libie, ale z Egypta, to je jasné, takže je třeba eh, Eh, si také uvědomit, že egyptská vláda má určité prostředky, jak eh, věc eh, řešit, takže zatím teda se operace Sofia Egypta týkat nemá. Ale samozřejmě, pokud by se to změnilo, tak budeme intervenovat. Ale zatím v egyptských vodách operace Sofia probíhat nebude a e, co členské státy vůči Egyptu, probíhá nějaká diskuze, ne, nic jsem neslyšel. Zatím se za, takováto diskuze nekonala. Nevidím tady žádné veto, ale prostě jsme e, o těch věcech nediskutovali e, na úrovni členských zemí versus Egypt. Děkuji za to, že jste si našel čas. Äh, äh, takže když dovolíte, pustíme se do bodu číslo 11 äh, pan de Kerchov je tady, tedy protiteroristický koordinátor Evropské unie. Pokud jste si už vyřešili své otázky o tajných službách, kolegové, tak se můžeme pustit do, té, do těch věcí, které jsou méně důležité. Pane Náte, prosím. Děkuji vám za to, že eh, jste si vyřešil eh, bezpečnostní otázky. Eh, jsem rád, že dnes tady můžeme vést tuto zajímavou debatu. Posledně jste tady byl před 11, 11 měsíci v červnu 2015, když jsme mluvili o operacích s našimi mm, sousedními zeměmi na základě debat ministrů ehm, spravedlnosti eh, v roce eh, z roku 2015. Mluvil jste o dialogu s Marokem a s Tuniskem a mm, eh, že jste si umíte představit, že by se podobné dialogy vedly s Libanonem a s Tureckem. Čili bychom vás požádali o to, jak, jakému došlo vývoji to je jasné, proč nás to zajímá. Je důležité, aby boj proti terorismu probíhal právě formou kooperací mezi těmito státy a jinak vlastně to ani není možné. Rádi bychom věděli, jakým způsobem eh, se využívají mm, potřebné zdroje, eh, jak jsou, kde se berou eh, tyto zdroje a jakou roli hrají různé nástroje. 21. dubna na zasedání rady ministři eh, eh, rozhodli eh, pro silnější a integrovanou architekturu informo, inform, toku informací v Evropské unii za účelem zajišťování bezpečnosti a boje proti terorismu. Rádi bychom věděli, jak, jaké diskuse v ta, na tomto poli probíhají a Eh, jak se připravuje Rada eh, ministrů vnitra, která proběhne v červnu 2016. A možná, že byste nás eh, mohl také informovat o cestovní mapě. Nevím, jestli k tomu nám můžete něco říci, ale um, existuje jak debata na veřejnosti, i, tak i debata zde, jakým způsobem funguje spolupráce tajných služeb v Evropské unii. Máme Europol. Uh, kde existuje mm, koordinace pro, boje proti mm, organizovanému zločinu um, i proti terorismu. Zajímá nás také spolupráce například s tajnými službami, uh, spolupráce Europolu s evropskými institucemi nebo prostřednictvím um, evropských institucí. Mm, je to klasická eh, spolupráce mezi spřátelenými službami, bilaterální spolupráce, nebo um, dochází zde koordinovanému eh, postupu. Možná, myslím si, že to není koordinovaný postup, ale potřebujeme ho k tomu, abychom mohli vyhodnotit veškeré poznatky a mm, když si vzpomeneme na události eh, Paříže a Bruselu, tak vidíme, eh, víme, že na některých místech bylo již známo, že se něco děje v teroristických kruzích, ale na těch dalších místech se o tom nevědělo, čili eh, ta spolupráce zde nezafungovala a je to vlastně stále, stále stejná věc. Služby říkají, že sdílejí informace jenom s těmi, komu důvěřují ale mm, myslím si, že jsou mm, tady chyby, které by se neměly opakovat. Já jsem ze severního Porýní Westfálska, mm, kde došlo také k e, pokusu o, e, teroristický, e, teroristické aktivity. Ta osoba například, která zautočila v Paříži, byla v severním Porýní Vestfálsku třikrát odsouzena a um, ve vězeňské celé své vyvěšovala, například vyvěšoval ten člověk um, vlajku islámského státu, ale v, uh, francouzské úřady o tom nic nevěděli, čili uh, mezi mm, státními a spolkovými uh, úřady uh, Německa a Europolem nebo a Francii zřejmě nedošlo k výměně informací, čili takováto osoba potom mohla libovolně eh, cestovat. To též platí pro ehm, komunikaci mezi Francií a Belgií, takže nás by zajímaly mm, jaksi bližší informace na toto téma. Vy jste ehm, navázán také na radu, takže ehm, tam určitě je jasné, že pokud instituce společenství budou povinně zapojeny do této koordinace, situace, tak to je jediný způsob, jak to může eh, nám jaksi z dlouhodobého hlediska vůbec fungovat. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě pozval a pokusím se být maximálně stručný a eh, budu se zabývat otázkami, které jste zmínil a pak odpovím rád na dotazy. Nejprve obchod a pak na, se soustředím na reakci, které, kterou dali dohromady instituce Unie. Tedy, pardon, ne obchod, ale hrozby. Hrozby eh, jsou velmi vážné. Mám za sebou 8 let v této funkci a nikdy jsme nečenili, nečelili tak akutnímu a rozličnému eh, typu hrozeb eh, jsou to často lidé, eh, kteří nejsou přímo členy Al-Kaidy či Daeše, ale jsou inspirováni těmito institucemi a dále se jimi inspirují, pokud jsou uvězněni, jejich hodně. Za druhé je tady velký počet zahraničních bojovníků, který je bezprecedentní. Eh, podařilo se jej v posledních týdnech a měsících snížit. A já myslím, že to je také díky opatřením unijních států, členských a Unie samotné. Eh, nepodařilo se ten tok úplně zastavit, ale výrazně se zmenšil počet těch, kteří odcházejí bojovat do Iráku a Syrie. A třetí hrozba je samozřejmě Daesh a Al-Qaida. Jak víme, tak Daesh byl, je a zůstává organizací poměrně velmi silnou, co se týče finančních prostředků, komunikačních možností, počtu bojovníků a e, organizace byla ale výrazně oslabená vzhledem k e, těm zásahům koalice proti Daesh, e, díky také Iránu a jeho silám, díky médiím a to všechno může mít tři důsledky, co se hrozby týče. Za prvé, velmi pravděpodobně je v plánu Daeše podniknout více útoků na západě v Evropě. Tato organizace vždycky učinila eh, svou hlavní vývěsní skřínku z eh, úspěchu. Chtějí vyvěšovat úspěchu, aby ukázali, jak jsou dobří. Takže v tomto nepoleví. Za druhé, hrozba, která se zatím nezhmotnila, eh, ale může se to stát, může se tady víc objevovat zahraničních ob, eh, bojovníků a bojovníků obecně. A třetí, eh, se může stát, že eh, to hlavní vedení se přesune ze Sýrie a Iráku do Libie. Ale nezapomej, nezapomínejme na Al-Kaidu, protože ta je teď možná vnímána jako tiší, ale pozor, Jabata Nusra a Jahem e, jsou nej, z, jsou nej eh, nebezpečnější francízy Al-Kaidy, eh, sdílejí s ní organizaci, zaměření a eh, metody takže asi tolik k hrozbám. A teď k reakcím na ty hrozby. E, po útoku v Paříži e, členské státy prostřednictvím svých šéfů států a vlád žádali Unie, aby v represivních, e, preventivních a dalších složkách reakce byla důraznější. Vy jste se o tom stál, také zmínil. Takže represe, chci vám dát aktuálnější informace. Klíč naší práce je e, otázka, jak optimalizovat ty nejrůznější platformy pro sdílení údajů a byl jsem požádán Evropskou radou, eh, abych pravidelně eh, informoval, do jaké míry eh, platformy používají naše členské státy. Europol, Schengenský informační systém, ten je velmi důležitý, protože to je nejdecentralizovanější systém IT, který používáme v této oblasti, ale pak je tady ještě Eurodac, Eh, to je ten informační výzový systém, pak tady máme také projekt Primská spolupráce, eh, která, který propojuje jednotlivé ty systémy a pak musíme využívat více Interpolu. V této souvislosti eh, co se SIS týče, tak tady se to hodně hodně zlepšilo. Především Francie v tomto vede eh, takzvaný eh, diskrétní monitoring osob, eh, je to článek 36.3 Eh, od jednoho do dvou tisíců jsme se posunuli během několika měsíců, což je excelentní a je to zcela zásadní, pokud chceme eh, detekovat lidi, kteří eh, cestují uvnitř šengenské hranice či přecházejí šengenského prostoru či přecházejí hranice. I když Europol zase představuje možnost zlepšení, my se snažíme na tom pracovat, zastávajícího holandského předsednictví se připravuje poměrně komplexní komplexní akční plán, v kterém se snažíme zabývat také e, technickými, právními a často i kulturními překážkami, které zabraňují tomu, abychom více sdíleli informace napříč Unii. Takže to je to, e, co se e, týče těch orgánů subjektů prosazujících právo. Eh, pak tady máme další iniciativu v oblasti bezpečnostních služeb, eh, eh, skupina po, proti tedy terorismu která pracuje v Hágu pro, na vytvoření eh, IT platformy za účelem více vyměňovat strukturovaným způsobem údaje mezi jednotlivými službami. Pak bude samozřejmě výzvou postavit jakési přemostění mezi platformou CTDC eh, a platformou Europolu, abychom tady umožnili propojování výměny všech možných údajů, včetně údajů od od Eurojustu. Takže dochází k poměrně intenzivní diskuzi. Eh, pak je tady ještě eh, další věc. Pokud chceme, Eh, chceme prostě to toxický, toxické spojení mezi terorismem a migrací eh, přerušit, tak musíme být efektivnější na hranicích. Otázka hranic je další téma totiž. Je třeba, aby na, tom, eh, na těch hranicích byly, bylo to příslušné zařízení, všechny nutné předpoklady k tomu, aby tam docházelo k sběru těch otisků prstů Frontex a Europol tam musí být. Europol se teď snaží získat v českých státech důstojníky eh, policie, aby byli eh, vysláváni, eh, vysíláni do těch hotspotů a aby se tam zlepšila činnost. Nebudu zmiňovat, co děláme v ohledu výbušnin a střelných zbraní. Také nebudu hovořit o akčním plánu proti terorismu. Je to důležité, ale to se nyní přetavuje do um, různých návrhů legislativy a také eh, trestní právo. To je důležité, protože chceme zajistit co nejvíce zatčení, ale to předpokládá, um, že napřed budeme umět eh, ten fenomén dobře definovat a tento parlament, jak vím, pracuje na směrnici eh, definující eh, všechny formy eh, terorismu, včetně zahraničních bojovníků. Dále musíme sbírat důkazy a tady spolupracujeme s americkými přáteli, protože mnohdy máme jediný důkaz o tom, že někdo bojoval na straně IS a Nusry. Ehm, jsou důkazy digitálního charakteru, které jsou uloženy někdy Eh, někde v Kalifornii a tak dále a eh, my eh, musíme postupovat podle pravidel, podle smluv a ty postupy trvají někdy až jeden rok. Další věc, kterou jsme zatím ještě nediskutovali, ale je velmi důležitá pro policii a orgány činné v trestním řízení, mm, je kryptografie nebo kódování, to je mm, a dešifrování, to znamená přístup ke konverzacím přes Skype, přes WhatsApp a další velmi sofistikované eh, sítě. Tolik k represi. Pokud jde o prevenci, to je rozsáhlé téma. Soustředujeme se, soustředíme se nyní na čtyři aspekty. Internet, jak odstraňovat z internetu eh, škodlivý obsah. Eh, jak víte, Europol ustavil internetovou referenční jednotku, která je velmi eh, efektivní. Dále jsme eh, nasadili tým expertů, kteří budou vytvářet vlastně takový protinarativ na internetu. I to postupuje dobře, ale musíme eh, ta úsilí ještě zvýšit a v tomto ohledu tedy spolupracuje komisař Avramopoulos s podniky IT Třetí oblast, která je stejně tak relevantní i pro třetí země eh, eh, na pobřeží Středozemního moře, a které mají také zájem o eh, pod, naši podporu a dialog s internetovými společnostmi. A to se týká výcviku k um, eh, odhalování časných eh, znamení radikalizace. Čím dříve odhalujete eh, tyto náznaky, tím lépe na to umíte reagovat. Máme radikalizaci skrze síť, na tom ehm, pracuji já a vidím, eh, že čím dál přibývá zemí, které v tomto chtějí spolupracovat. Eh, další aspekt, třetí, kde musíme přidat, je ustavit eh, takové programy začlenování. To se týká Evropy, ale i Tuniska, Maroka, méně snad Alžírska, všech těchto zemí, které mají vysok velký počet zahraničních bojovníků, protože oni budou muset zvládat návrat stovek a v Tunisku jsou to tisíce jejich občanů. Nemohou je všechny soudit a není to ani žádoucí všechny navrátilce soudit. E, někdy je lepší, lepší zahrnout do takového rehabilitačního začlenovacího programu, ale to předpokládá velmi um, existenci velmi uh, smysluplných um, um, dobrých eh, programů. A některé členské státy to už i dělají. A nakonec ty měkké reakce, to je eh, něco, co je nezbytné, a sice jak lépe eh, koordinovat v oblasti vzdělávání, mládežnické politiky, kultury, jak lépe tady koordinovat mm, protiradikalizační eh, opatření. Na tom pracuje i paní Mogheriniová a já se snažím mm, o to, co eh, eh, dělá prezident Obama, to znamená propojit eh, mladé lidi digitálně, mobilizovat i vlastně mládež v diaspoře a tak dále. To je vlastně ta druhá skupina opatření a to třetí, to je vlastně to vnější angažma. Určitě víte, že po pařížských útocích ministři zahraničních věcí nás požádali, abychom se soustředili na Eh, země eh, Turecko a západní Balkán a eh, země Středomoří. Tady navrhujeme takzvané protiteroristické partnerství a posílený dialog. V rámci tohoto partnerství bych chtěl říci, že máme vynikající spolupráci, tedy komise, služba vnější akce a já Eh, v rámci eh, nedávného sdělení komise, takzvaná bezpečnostní unie. Komise tady chce eh, udělat ještě více na podporu tohoto partnerství. Do léta bychom měli mít už smysluplný balíček s Tuniskem, Jordánskem a Libanonem a snažíme se vlastně opakovat to, čeho jsme dosáhli s Tuniskem. Na papíře to bylo velmi eh, zajímavé cvičení s tunickými eh, přáteli. Jsme se shodli na několika cílech. Nechceme pouze čerpat peníze a poskytovat zařízení, vybavení, ale chceme, aby to byl společný přístup a napomohl, zlepšil jejich eh, odolnost vůči terorismu. To znamená přizvat všechny, aby navrhli rozsáhlou komplexní strategii boje proti terorismu, protože příliš často mají tyto země velmi působivý přístup přístup k boji proti terorismu a týká se to pouze bezpečnostních složek, ale my chceme, aby se do toho zapojila všechna ministerstva, všechny eh, rezorty. Například eh, jsem se shodl s tuniským premiérem, že on bude jmenovat národního ehm, koordinátora pro bezpečnost. My eh, mu budeme pomáhat a ehm, služba vnější ehm, akce tam vyšle šest expertů, aby on skutečně mohl mobilizovat i ministerstvo spravedlnosti, obrany, vzdělání vzdělávání a tak dále, abych se to nezaměřovalo pouze na vnitro nebo bezpečnostní a policejní složky. Druhý aspekt. Investovat do prevence. To je e, základní také požadavek OSN. Každý člen OSN musí načrtnout takzvané PV, to znamená akční plán prevence e, extremismu a tam eh, musí být zapojeni všichni, i občanská společnost, muži i ženy. Dále eh, soudnictví, tady musíme zapojit eh, trestní právo soudnictví. Tunisko to už činí, ale potřebuje k tomu ještě mnoho pomoci. Hranice, tam, to se týká hlavně Tuniska, Američané i Němci se snaží tedy tam střežit hranice s Libí a mm, to musíme ještě posilovat. Toto mm, byla taková více politická dohoda a my se musíme samozřejmě zaměřit na eh, všechny programy financování. Vy jste zmínili FPI, ale tady jde také o příspěvky na rozvoj, tedy vše, co můžeme eh, využít eh, na podporu cílů mm, dohodnutých s Tuniskem a to tež chceme udělat ve vztahu k Jordánsku a Libanonu. Soustředíme se jak bylo řečeno, na potírání mm, extremism, na ostrahu hranic a také leteckou bezpečnost. Ještě nevíme, co se přesně stalo s tím eh, letadlem, ehm, eh, které se zřítilo eh, před přistáním v Egyptu, ale je nutno skutečně zvýšit bezpečnost na letištích a také zvýšit celkovou leteckou bezpečnost letecké dopravy. Právě jsme v Tunisku zahájili 23 milionový program bezpečnosti, respektive reformy bezpečnosti. Tady jde jak o zabezpečení terénu, ale také o koordinaci rezortů e, v, boji, v rámci prevence Irák. Tady jsem se shodl s národním bezpečnostním koordinátorem, e, že připravíme architekturu pro zhromážďování sběr zpravodajských informací. Bude to stát 3,5 milionu. V Jordánsku jsme zahájili 10 milionový největší preventivní program, který se má zaměřit také na občanskou společnost, zejména e, e, v severní části Jordánska, kde jsou určité kapsy e, radikalizace a chceme také ministra vnitra přimět k strategičtějšímu přístupu k prevenci. Také z Eh, britským ministerstvem vnitra a britskou eh, radou. Eh, máme zajímavý program v Maroku, Tunisku a Libanonu o posilování odolnosti jednotlivých komunit a obcí. Další vlna partnerství se týká Maroka, Alžírska, Egyptu. Tady jsme už měli první schůzky, ale nevelmi pokročilé. E, opakuji to, co uvedl Ellen Rua. Libie je samozřejmě e, prioritou našeho žebříčku, jakmile e, tamní vláda Národní jednoty nás vyzve, vybídne k vytvoření kapacit boje proti terorismu a také se podílíme západním Balkánu. Slovinské ministerstvo vnitra tam hraje koordinační roli a tam se zaměřujeme na prevenci tolik k partnerství byli jsme požádáni ministry zahraničních věcí, abychom vedli a udržovali politický dialog s klíčovými zeměmi. V Turecku, v Turecku budeme mít eh, dialog, eh, kde budeme zkoumat různé aspekty. Jedním z nich je, jak zlepšit komunikační kanály mezi Tureckem a e, našimi orgány činnými e, v trestním řízení, aby když někdo bude vrácen do Evropy, jsme o tom věděli. Dále e, země zálivu, tady se také musíme více zapojit. Já sám jsem navštívil před týdnem Emiráty a Katar a zanedlouho navštívíme i Saudskou Arábii. Musíme se tam angažovat více, prostě protože je nutno zprostředkovat eh, poselství, že nám záleží eh, na deeskalaci napětí eh, mezi Araby a Iránci. To je nezbytné, tedy také zlepšit bezpečnost v regionu a uvažujeme o jisté architektuře. Ehm, v tomto ohledu Rusko Tady jsme zahali určitý dialog eh, s Ruskem a dalším bude Irán. Vysoká představitelka paní Mogherini rozhodla, že ustanoví eh, protiteroristické ataše v mnoha zemích Středomoří. A to je velmi zajímavý koncept, protože v našich delegacích eh, je nutno, aby bychom měli angažované pracovníky v tomto ohledu. A také bych chtěl zvýšit vnější angažma nástrojů eh, vnitra a justice, tady mám na mysli například CEPOL. Po mnoho let jsme budovali vnitřní bezpečnost, agentury se zaměřovaly na vnitřní úkoly, což mělo smysl, ale nyní naše agentury už dosáhli vyšší úrovně mm, zralosti a mm, máme k dispozici skvělé nástroje. Musíme eh, šířit platformu Europolu v těch zemích, musíme podporovat také mm, eh, justici, tady Eurojust může výrazně pomoci a v rámci CEPOLu jsme navrhli specifický program eh, na výcvik buď v Evropě, Evropě nebo tamních zemích eh, eh, odborníky na potírání terorismu a eh, je o to velký zájem. Samozřejmě také podporujeme několik multilaterálních for, tady nepůjdu do podrobností, ale zároveň odpovím, pokud by vás to zajímalo. Eh, včera eh, z závěry fakt eh, potvrdili, že se musíme ještě více angažovat v těch různých skupinách, které se zabývají od stabilizace přes finance až k E, situací v terénu. Jsme také součástí GCTF, což je globální fórum boje proti terorismu a e, další týden v Djibouti se sejde jedna z pracovních skupin se všemi zástupci zemí e, afrického rohu. GCTF má několik orgánů, několik center, Eh, některá z nich jsou, jsou eh, vlastně společná partnerství soukromého a veřejného sektoru. My s nimi spal, eh, pracujeme co nejvíce. Pak je tady ještě OSN samozřejmě. Generální tajemník se snaží prosadit akční plán, který bude v červnu schválen a my do toho také přicházíme se svými my my šlenkami. A pak je tady Liga arabských stálů. Byl jsem v Káhyře, kde se e, jednalo o dalších prioritách. V neposlední řadě je tu také partnerství se Spojenými státy. Nikdy jsem neviděl za těch 22 let, kdy se zabývám otázkou bezpečnosti, těsnější spolupráci než dnes. Ostatně řekl bych, e, že e, dědictví eh, těch úniků eh, Snowdena eh, se v tomto směru podepsalo na, řadu, na, na řadě kroků a Privacy Shield byl opravdu E, opravdu zmizelo. Ten kontext je mnohem lepší, než kdy býval. A mimochodem program e, pro e, rušení víz, které umožňuje víc jak dvěma třetinám našich občanů vstupovat na území Spojených států bez víz, je předmětem trochu obav, protože tady prostě se obávají nějakých průniků teroristů a e, proto si ještě více sdílíme informace než dřív. Pak je tady Europol, který skutečně chce, aby ECTC byl efektivní a mimochodem Europol e, brzy e, z NCDC založí mnohem těsnější spolupráci a rovněž s FBI čas od času eh, máme nějaké neschody se spojenými státy, odlišné stanoviska, diskutujeme ohledně digitálních důkazů, snažíme se najít nějaké řešení a chtěl bych vás upozornit na návrh legislativní normy, která byla schválena minulý týden v Senátu a pokud bude celkově schválena, tak to prostě půjde, eh, půjde eh, směrem k nějakým obavám je to otázka, e, která, je to téma, které se nazývá spravedlnost vůči podporovatelům a financovatelům terorismu a Obama to nepochybně bude vetovat. Pak jsou tady ještě další oblasti, které bych mohl zmínit. To, co jsem řekl, e, e, riziko, které tady vzniká pro další země, Tunisko, Francie, Belgie, Egypt, To jsou země, které teď vlastně přijímají větší a větší množství tzv. bývalých bojovníků, protože další se v Sýrii začíná dařit špatně. Jeden z problémů, které v Evropě máme, je, že legislativa, e, která stojí za vznikem Europolu a Eurojustu, je tak e, náročná, co se týče e, úrovně utajování informací, že těmto organizacím prakticky znemožňuje vyměňovat si stanoviska a údaje a eh, Interpol v tomto směru by mohl hrát důležitou roli. Eh, migrace je ten toxický, eh, nebo to, toxický důvod pro vznik terorismu. Víme, že libijské, syrské, iracké pasy byly ve velkém množství zcizeny a jsou zcizovány, jsou padělány. To je důležité téma. Nedávné údaje ohledně těch, kteří tlačí radikalizaci, Eh, už nehovoří tolik o ideologizaci, ale o otázce eh, právního státu, demokracie, eh, přístupu k práci, které hrají zásadní roli. Takže čím více budeme moci podpořit tu bezpečnost v těchto zemích, tím lépe učiníme. Děkuji vám, pane předsedo. Mám pár stručných otázek k panu Keršovu, Keršovovi. Výměna informací je první. Jistě, co největší objem informací, které můžeme mít, je zásadní. My si to uvědomujeme, ale pak je tady otázka obsahu spíš než objemu. A mě by zajímalo, zdali s dalšími evropskými státy jste začali začali pracovat na tom, abyste prostě e, společ, e, aby tady existovalo jakési společné čtení těchto informací, aby se z nich dali věci vytěžit. Pak je tady otázka partnerství e, se zeměmi Perského zálivu a otázka deraka, deraka, deradikalizace těchto zemí. Tam vlastně Eh, začaly eh, tyto akce první eh, v Emirátech, v Kvataru, v Saudské Arábii. Zajímalo by mě, zdali v tomto směru chcete také si vyměňovat zkušenosti s těmito zeměmi, protože to je pravděpodobně docela účelné i vzhledem k tomu, jaké místo zaujímají tyto země v, proti, v té koalici proti Daeši. Děkuji. Pane předsedo, pane koordinátore, nejprve bych rád eh, eh, poblahopřál eh, za ty aktivity, které realizujete v tak obtížných časech. My už jsme se vícekrát setkali a je jasně vidět, že si velmi uvědomujete nejenom problémy, ale i nutnost jejich řešení a že jste se touto cestou vydal. Dvě věci. Vy jste již v úvodu zmínil to, že byste rád výrazně rozvíjel preventivní eh, politiku kritiku proti těch, těm internetovým, eh, server, eh, internetovým stránkám, které eh, nabírají mladé lidi a nejenom v Evropě, ale také v arabských zemích. Otázka, kterou bych vám chtěl položit, je následující. Jaká jsou partnerství, která chcete rozvíjet v této oblasti s dalšími zeměmi, jinými ještě než zeměmi Evropské unie, myslím konkrétně na Severní Ameriku, stránku, protože my víme, že tam celá řada těchto stránek vlastně o tamtud pochází. A jak Alio Marie právě e, připomněla, e, tak vnímáme, že tato radikalizace existuje i v arabských zemích, stejně jako v evropských státech. A ptám se, zdali v politice, kterou vedete, existují určitá partnerství, o kterých uvažujete, třeba s kulturními centry, s centry e, islámu v Evropě, abychom konkrétně zde znovu vlastně vynalezli eh, způsob, jak spolu eh, nažívat eh, i prostřednictvím mezi náboženského dialogu. Máte v úmyslu třeba v, s organizacemi ICESCO, ANESCO, Islámská organizace pro islám a kulturu, Arabská organizace pro islám a vědu. Jsou to organizace, které mají společný zájem s kulturními centry, evropskými kulturními centry, eh, která my rozvíjíme v řadě islámských států, Magrebu, Mašreku či zemích Perského zálivu, jak právě paní bývalá ministrině Alio Marie naznačila. Děkuji, vášený kolego. Pan Berně je další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pečlivě naslouchal tomu, co říkal pan eh, Kerkov a byly to vynikající eh, úvahy. Ehm, my jsme jeden z mála, eh, jedna z mála zemí, která má velké zkušenosti s bojem proti terorismu. Ehm, a je tady další stát, židovský stát, který nebyl zmíněn. Obrana proti terorismu, to je důležitá věc a Izrael, eh, Jordánsko, tam existuje mm, velmi silné protiteroristické hnutí. A mě by zajímalo, jak to vypadá se vztahy s Izraelem eh, v rámci prevence teroru eh, a boje proti terorismu. Existuje publikace s rukou bezpečnostních expertů o novém teroru, eh, který jsme pocítili eh, při těch strašných eh, akcích v Bruselu a v Paříži. Existuje dále také nukleární teror, možnost využití chemických ehm, zbraní v Syrii a v Iráku. Je to vlastně válka, která vyústila až v chemickou válku a mm, ta hranice byla vlastně plynulá. Eh, existují eh, strašidelné scénáře, co se může eh, dít. Co si myslíte o teroru, hrozbám teroru v souvislosti s chemickými, biologickými a nukleárními zbraněmi? Thank you very much, Mr. Děkuji. Pan Ostrovičus je další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane koordinátore, eh, vítám vaši prezentaci, bylo to velmi zajímavé, informativní, mm, byla to vize budoucích aktivit. Eh, rád bych viděl nejenom koordinaci, ale i eh, více společných akcí na straně EU. Potřebujeme nejenom koordinaci, ale také koordinovanou akci několik otázek. Rád bych znal vaše posouzení evropské aktivity v boji nebo prevenci eh, praní špinavých peněz. Myslím, že EU, zejména některé členské státy, eh, příliš eh, ochotně akceptují špinavé peníze, zejména ze sousedních zemí, kde panuje evidentní politická korupce, kde se peníze kradou a pak eh, skrze prostředníky eh, investují v Evropské unii. To ale ničí ehm, eh, soudržnost EU. Je to skutečně politická korupce, nemohu to nazvat jinak. A vytváří to obrovské finanční toky, které mm, lze použít a investovat kdekoliv. Co na to říkáte? Další příklad. Zmínil jste kooperaci s Ruskem. Víme, že Čečensko a jeho vládce Kadyrov mají eh, více než 30 tisíc důstojníků dobře vyškolených pro jakoukoliv akci. Eh, to je jakási eh, divoká, dobře zorganizovaná skupina lidí připravených v jakékoliv zemi světa se chopit akce. To jsou čečenští e, bojovníci, kteří snadno překročí kavkazské hranice, proniknou do Sýrie, obchodují se zbraněmi, účastní se vojenských akcí jaké jsou výsledky vaší spolupráce v tomto ohledu, protože to je skutečná, reálná teroristická hrozba pro Evropu a jiné části světa. Takže co se děje, dělá v tomto ohledu? Nemůžeme přivírat eh, oči před eh, touto narůstající hrozbou. Děkuji. Paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedo, a i vám, eh, pane Dekerchove, eh, za tak rozsáhlý a, rozsáhlou a detailní pre, prezentaci vaší protiteroristické práce. Já mám speciální otázku, zajímal by mě váš názor. Vy jste mluvil o zahraničních bojovnících, eh, že jich sice ubývá, ale je jich stále mnoho a také, že nastaly určité incidenty, které, že byly zabíjeni ozbrojeni vybavenými drony. Ehm, teď došlo k případu dvou britských státních příslušníků, kteří se připojili k islámskému státu, Riyad Khan a eh, ještě jeden zahraniční bojovník a ti byli eh, zavražděni britskými bojovými drony. Jak se stavíte k těmto postupům? Já mám pocit, že k tomu eh, probíhá soudní řízení ve Velké Británii, ale zajímá mě váš názor ehm, vůbec na eh, bojové drony eh, v rámci boje proti terorismu. Děkuji. Děkuji, pan Kaler. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Dekerchové. My eh, v Británii jsme pouze několik týdnů vzdálení od rozhodování, eh, zda zůstaneme nebo odejdeme eh, z EU a jsme svědky různých poplašných zpráv o tom, co se může stát po odchodu Británie z EU. Já považuji tyto mm, komentáře za mm, ne- kvalifikované. Nebude to mít žádný dopad na, Evrop- na britskou bezpečnost, pokud se odejdeme, rozhodneme odejít. Naopak bude eh, naše bezpečnost lepší. Spojené království je eh, vůdčí eh, světovou silou a mnoho zemí se spoléhá i na naší schopnost sběru spravodajských informací. V případě Brexitu můžete potvrdit, že budete dále na bilaterální bázi spolupracovat s britskými orgány, tak jak to činíte s jinými nezávislými národy světa a můžete nám říci, jaké máte plány eh, k centralizaci eh, činností eh, v rámci strategie. A prosím, můžete tam být sticha? vzadu. Eh, děkuji a nyní dávám slovo Antoniovi Pancerimu. Grazie. Solo due brevi domande. Děkuji. Já mám dvě krátké otázky. Vy jste říkal, mluvil o tom, jak eh, to vypadá eh, se spoluprací mezi různými zeměmi, ale jednu zem, zemi jste neuvedl. A to mě trošku znepokojuje. Eh, v New York Times eh, vyšla nedávno studie o Kosovu. Eh, to je trošku něco jako černá díra Balkánu nebo Evropy dokonce můžeme říci. V podstatě tam mm, máme vlastně takové sběrné místo v Evropě pro příslušníky mm, ISIS je to nějakým způsobem monitorováno tento fenomén nebo ne? A druhá otázka. Před několika dny eh, mm, byl eh, dronem zabit také jeden z vůdců Talibanu. Eh, už jste se nějakým způsobem zabývali na politické rovině těmito věcmi, protože v podstatě Taliban je, řekněme, lokálním aktérem, v mezinárodním, ale teď tady vzniká riziko, že tohle může vést eh, k jakési infiltraci eh, v Afganistánu ze strany tedy eh, islámského státu. Děkuji. Antonio, Mr. Nart, please. Děkuji, pan Nart. Děkuji, mám tři dotazy. Nejprve eh, indoktrinace v Evropě. Hovořilo se tady o islamistech, extremistech. Jak víte, eh, jsou tady medresy a mešity, eh, které jsou často vedeny lidmi bez nějaké volné přípravy, ale které fungují jako e, centra pro integraci tradičních islámských e, komunit, e, které jsou vzdálené veškerému veškeré kontrole či průhlednosti. A pak je tady otázka kontroly salafistů, vahabistů a dalších. Indoktrinace vahábská indoktrinace je radikální. To znamená, že e, ti, kteří e, se podrobují této indoktrinaci, jsou žádáni, aby e, v té indoktrinaci postupovali rychle a do velké hloubky a pak dochází k konfrontaci s hierarchií v Saudské Arábii, takže tady je určitá, určitý rozpor. Pokud eh, si vezmeme příklad Spojeného království, tak pakistánská komunita ta je velmi poslušná Eh, já se ptám, zdali tady existuje vůbec nějaká koordinace. Hovořím o extremismu, který přichází od organizací a institucí, které nejsou pod kontrolou. Druhá otázka. Jak víte, terorismus má za cíl takticky eh, eh, společnost, na společnost vyvíjet údery prostřednictvím atentátů a i když e, ty atentáty e, přináší e, oběti, tak jsou omezené. Je to prostě symbolický akt, jde o to narušit stabilitu společnosti. Například u atentátu, který, ke kterému došlo k Malbeku, Eh, kde bylo 100 mrtvých. Jde především o to, aby se, změnilo, eh, aby se změnil náhled a chování společnosti jako celku. A já si myslím, že je třeba, aby tady došlo k nějaké symbolické akci, která by přinesla eh, určité, měla určité dopady. Pokud máte třeba ve Španělsku lovec povolení k honitbě, tak eh, můžete vlastně eh, s upravenou eh, zbraní, což není tak těžké, provést velký atentát. Například tady na Lucemburském náměstí by se mohlo jenom úderem kladiva člověk dostat eh, nějakým otevřeným zaskleným prostorem do eh, parlamentu a eh, vystřílet polovinu poslanců. Tady se vytvořily krásné vstupní prostory, jsou tady velice zdvořilí velice zdvořilá kontrola eh, u těch vchodů, ale do parlamentu se dá vejít kudykoliv. Eh, kudykoliv. Já eh, jsem byl ohrožován Eh, etou. Já vím, o co jde. Bohužel jsem na to zvyklý. Jsem opravdu skandalizován, že tady zavíráme oči, když jsme prostě centrální cíl eh, všech teroristů, eh, protože toto je velice obrovsky symbolické místo a jako takové bude nepochybně dříve či později předmětem úvah o nějakém útoku. Pak také k Libii. Tam je prostě vláda, která je přeludem. Eh, jsou tam lidé, které nikdo nezná. Eh, je třeba Eh, prostě ty eh, věci, eh, ty věci mít věc pod větší kontrolou. Ta vláda je mimochodem kontrolována milicí, je tady, je tady řada různých oblastí na západě, na východě, které vůbec tu centrální vládu neuznávají a nehovořím ani o parlamentu v Tubruku, která si z toho všeho dělá jenom žerty. Eh, pak jsou tady na jihu ještě další ministři, na východě a na západě, eh, jak jsem řekl, neuznávají tu vládu a to vůbec nehovořím o těch oblastech, kde vládne kmenová eh, politika. Podle vás se dá skutečně aktivně bojovat proti terorismu v Libii, když se tady vytvořil určitý přelud pouze, jeho jediná schopnost je nakupovat prostě potravy potraviny. Je to něco jako eh, eh, když eh, se jde na trh. Tady si můžete koupit milici, můžete si koupit žoldáře a tak dále. A islámský stát, jak je možné, že se tak dlouho drží v Iráku a v Sýrii? Jak to? že tedy prostě se mu daří Eh, logistiku udržovat. Ta je nepochybně udržována také tou porézní situací na turecko-syrské hranici, jak to, že celé roky měla islámská eh, organizace eh, přístup k civilní logistice, kterou zvrátila pro své teroristické účely a nehovoří o celé řadě výzbroje a zařízení a vozového parku parku, který musel nějakým způsobem do té oblasti dorazit, někudy tam musel dorazit, jak to, že se v tomto směru víc nečiní. Eh, takže, pane eh, Kerchové, eh, máte teď jako obvykle možnost sloučit ty otázky a odpovědět také, také na ně potom je to otázka oběda, globální strategie a možnosti tedy Eh, těch, eh, z toho stanovení priorit. Děkuji. Já eh, se tedy budu zabývat těmi otázkami tak, jak byly položeny. Paní Alio Marie chci říct, že naprosto sdílím její pocit. Tady nejde o kvantitu informací, ale o jejich kvalitu a schopnost vyhodnocování. Myslím, že přichází ze skutečně velmi pertinentní záležitosti. Jedna z velkých potíží, které máme v Evropské unie, Evropská unie nemá kompetence, právní kompetence v oblasti e, tedy spravodajství e, a já se snažím o tom diskutovat. V minulém týdnu jsem hovořil s politickými představiteli, kteří mají spravodajství pod svou kontrolou na základě základě francouzské iniciativy mimochodem, myslím, že by bylo dobrou myšlenkou eh, Eh, něco takového podpořit, podpořit Evropskou akademii, která by eh, vychovávala, vzdělávala analysty těchto informací, tak jak jsme to dělali s Cepolem u policie. Je třeba podporovat velice cílená eh, vzdělávání na úrovni magisterského studia. Vím, že Francie v tomto směru hodně dělá, Německo také. Proč ne celoevropskou iniciativu v tomto ohledu? Myslím, že to je důležité. Eh, hovořili jsme o Five Eyes, eh, setkal jsem se s jedním představitelem jedné z, těchto, eh, z těchto zemí Eh, je otázka eh, velké výzvy, jak analyzovat a eh, vlastně je hierarchicky upravovat ty jednotlivé informace, kterých je obrovský objem. Máte naprostou pravdu. Já toto podporuji, podobně jako podporuji zpravodajské služby, aby více jednotlivých států, aby více v rámci Horizontu 2020 využívali společné informace. Jeden z velkých, jedna z velkých výzev je, Eh, aby skutečně projekty, které jsou Unii financovány, opravdu odpovídaly potřebám uživatelů. Eh, myslím, že se nepletu, když říkám, že když jste byla ministriní vnitra, tak jste si velmi eh, uvědomovala E, jaký význam e, má, e, aby takováto ministerstva měla schopnost své potřeby definovat na obzor nějakých 10-15 let. To platí také pro sektor obrany. Takže i v této oblasti si myslím, že toto analytičtější vidění je důležité. K vaší otázce ohledně deradikalizace, radikalizace Eh, a o zkušenostech v Perském zálivu a nejenom tam, eh, nejenom tyto informace tam nechávat. Eh, ano, určitě je třeba je rozšiřovat. Některé ovšem nejsou přenositelné. Já jsem například v Riádu navštívil Centrum pro deradikalizaci, tam mají obrovské úspěchy a určitě se můžeme těmito věcmi inspirovat a musíme, ale nejsem si jist, že jsou přenositelné tak, jak stojí a leží. Takže myslím, že i v Singapuru, v Malajzii a na dalších místech státech existují zkušenosti, kterých můžeme využít, ale Evropa musí definovat svůj vlastní model. Nejsem si opravdu eh, jistý, zdali, když se eh, díváme na ten proces radikalizace, tak jsou tam ty tři faktory. Objekty, eh, objektivní a subjektivní, psychologická ideologie a pak jsou tam faktory, které usnadňují celý ten proces. A ono to opravdu závisí často do, eh, o kontext, na kontextu a nemyslím si, že stejné faktory jsou platné ve všech těch státech napříč. Ale i zde Naprosto s vámi souhlasím, že není nutné vymýšlet již vymyšlené a je dobré se inspirovat. K otázce internetu a zdali pracujeme s našimi americkými partnery. Ano, samozřejmě. To je otázka, o které diskutujeme s nimi, ovšem naše názory se e, e, liší, či naše postoje se liší v důsledku toho, že jsme na obrácených stranách Atlantiku a také je tady ta první do, dodatek. Tady je prostě mnohem větší vůle e, po volnosti, než než tedy v evropských zemích. Některé ty eh, stránky by nebylo možno eh, zde v Evropě založit a v Americe to možné je. Komise se snaží a já ji podporuji, aby tady docházelo opravdu k evropskému dialogu s velkými eh, představiteli internetu. A myslím si, že to je opravdu v zájmu nás všech, abychom o těchto věcech diskutovali. Když hovoříme o Facebooku či Google, tak to jsou takové kolosy, že je opravdu zapotřebí, aby ten dialog eh, eh, smysluplný byl veden na celoevropské úrovni a komise teď eh, připravuje takový eh, pracovní program, který je opravdu eh, přesvědčivý. Musíme prostě větší rychlostí a silněji postupovat ku předu a ty internetové společnosti nám v tomto směru mohou velmi pomoci. Mohou nám pomoci vytvořit menší platformy, Facebook, Google, Google a tak dále, E, vznikají, e, tedy znásobují kapacitu, ale ty malé platformy toto možnost e, nemají, je třeba jim pomoci, pak je tady občanská společnost, třeba Twitter má for, program pro osvětu a pro vzdělání, například díky tomuto, díky této přípravě, eh, kterou Twitter zorganizoval, bylo možno vytvořit tu obrovskou eh, plejádu eh, dobrovolníků pro prezidenta Obamu a jeho první prezidentskou kampaň. Myslím si, že je rovněž velmi, velmi důležité společně s našimi partnery možnost přemýšlet o možnosti, jak Eh, bojovat proti eh, perverznímu obrazu islámu, který Daesh tvoří. Evropská unie by také měla začít diskutovat eh, o vývoji e, evropského islámu. Teď hovořím za sebe samotného. Máme různé politiky v Evropě. Například Francie vede diskuzi s Marokem a s Alžírskem ohledně školení imámů. V Německu e, je tady zase trošičku jiný systém. Rakousko e, přijalo legislativní normu, která zakazuje e, financování, externí financování islámu v zemi a my bychom tohle všechno měli sledovat a zjišťovat, co funguje a co ne. Dialog je more than a dialog, respektive spolupráce s Izraelem? Ano, samozřejmě. Byla to otázka pana Beldra. Já sám jsem tam byl několikrát a zajedu tam opět za měsíc. Máme formální dialog, ale i neformální diskuse o mnoha aspektech, nejenom o obchodu, ale také o e, námořní bezpečnosti. Tady se máme co učit také o let, letištní bezpečnosti a Jordánsko totež. Podporujeme iniciativu jordánského krále podporovat eh, eh, moderátní interpretaci islámu. Zahájili jsme tento dialog s Jordánskem, zejména s princem Gazi, který eh, žádá o naši podporu a my Ehm, to rádi poskytneme. Dále ehm, jaderný ehm, nebo atomový terorismus je to i chemický terorismus a možná jednoho dne biotechnologický. A v uplynulých dvou letech jsme podporovali centra v mnoha zemích, které se tímto zabývají. Je to poměrně nákladný program, ale myslím si, že musíme pomoci zemím, lépe se připravit mm, na eh, potenciální nebezpečí tohoto charakteru. A ještě bych eh, k tomu přidal kyberbezpečnost donedávna eh, něco jako kybernetický terorismus neexistoval, ale i tady musíme být ostražití. Ne, že by to byla aktuální hrozba, ale může se to vynožit stejně, stejně tak jednoho dne jako eh, nukleární eh, terorismus, tedy použití jaderných zbraní. Pokud jde o otázku pana Ostreviču se o praní špinavých peněz, Řekl bych, že v tomto ohledu jsme pracovali na akčním plánu eh, komise kde šlo také o úpravu směrnice o praní špinavých peněz. Máme ten přístup založený na riziku. Komise zanedlouho předloží prováděcí eh, nařízení vztahující se k zemím, kde je nutno být dělejší. Takže myslím, že postupujeme správně. Komise chce řešit ještě určité mezery, jako například virtuální měna, pašování kulturních eh, statků, zlepšení spolupráce mezi eh, finančními orgány orgány a spravodajskými službami. Pokud jde o Čečensko, nad rámec informací, které jste poskytl, je pravda, že Mnoho občanů eh, z Čečenska a Dagestánu se posouvají do Sýrie a tam také dokonce zaujímají klíčové pozice v IS. A to má dopad nejenom na Rusko, ale i na eh, střední Asii, eh, protože mnoho občanů střední Asie Tadžikistánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu se zase přesunulo do Ruska, aby si nalezli pracovní místa, ale byli pak um, propuštěni z důvodu ekonomické krize v Rusku a um, mnohé země právě spolehají na finanční úhrady nebo převody um, v Rusku pracujících svých spoluobčanů. Uh, existuje i webová stránka v ruštině, právě proto, že máme ty eh, čečenské dagestánské bojovníky, Takže v tomto ohledu s Ruskem skutečně jsme na stejné vlně. A dále, jestli akceptují nebo schvalují použití dronů, tu diskusi jsme již vedli. Je to věc legální i nelegální. Není rozdíl mezi útokem eh, z dronu a z eh, pilotního letadla. Je nutno ale respektovat pravidla mezinárodního humanitárního práva, kde tedy jestli se jedná o ozbrojený konflikt a je nutno také dodržovat eh, pravidla eh, ženevské úmluvy. Jestli je to vlastně raketa eh, z mm, letounu nebo z mm, dronu, to nehraje roli. Ale v Syrii máme co dočinění s ozbrojeným konfliktem a v Iráku jsme dokonce zmocněni tamní vládou k použití dronu. Na otázku pana Carvera k Brexitu. Rozhodně se nechci pouštět do diskuse o Brexitu tak těsně před referendem. Je na Britech, aby si to rozhodli. Já bych se pouze podělil o svou osobní zkušenost. Velká Británie patří eh, k zemím, které mi v posledních osmi letech pomáhali nejvíc v boji proti terorismu. A to znamená, myslím, že oni věří, že Evropská unie může významně přispět k vnitřní bezpečnosti. E, určitě spolupracují, protože si myslí, že jsem e, milý člověk, ale mají určitě i jiné důvody. Věří, že Evropa je přidanou hodnotou a proto my všichni věříme, že Británie se trvá v Evropské unii nejenom proto, že my, ale i Velká Británie přispívá k vnitřní bezpečnosti. Vy jste se zmínil o těch pěti očích. Británie je konfrontována eh, terorismem a eh, přináší velmi sofistikované odpovědi. Takže já bych řekl, a to je pouze můj osobní názor, věřím, že odchod eh, z Evropské unie Británii na bezpečnosti nepřidá. Kosovo a černá díra. My pracujeme na západním Balkánu a věříme, že tam existuje problém radikalizace v některých západobalkánských zemích a proto plně podporujeme iniciativu slovinské vlády koordinovat všechny existující iniciativy a Zatím máme dvě, tři hlavní priority. Jedna se týká střelných zbraní, obchodování se zbraněmi a prevence radikalizace i na síti. A komise se tady bude ještě více brát o e, zabránění e, e, náboru. Pokud jde o Taliban v Pakistánu, Minulý týden respektive je nezbytné, abychom konsolidovali vládu a e, usilovali o mírový proces s Talibánci, protože, jak sám říkáte, IS se tam snaží proniknout, zatím se mu to nepodařilo, ale e, zkušenost napovídá, že Taliban již kontroluje velkou část, neli celý Afganistán a příliš dobře víme, kam to může vést. Takže to vítám. Otázka vahabismu a Saudské Arábie a extremismu. Chceme a také spolupracujeme se Saudskou Arábí v mnoha eh, hlediscích princ Benajev, když byl ministrem vnitra, tak tento korunní princ velmi pomáhal v boji proti terorismu, jsou tam velmi ostražití vnitřně a skutečně tuto diskuzi musíme rozvíjet a uvažovat o tom, jak zmírnit propagaci násilného eh, salafismu. Eh, takže Saudská Arábie tady sehrává eh, roli. Musíme proto se angažovat více se Saudskou Arábií. Nemohu se vyjádřit k tomu, jak snadné je proniknout do této budovy. Já jsem eh, byl eh, zkontrolován, eh, než jsem se dostal sem a to tež platí pro budovu rady. Pochybuji, že to probíhá profesionálně. Jeden z mých osobních strážců se dokonce zaměstnal v Evropském parlamentu, protože patrně tady probíhá nábor. Pokud je o Libie, musí, Libii, musíme vyčkat eh, formální eh, žádost eh, libijské vlády, než se můžeme více zapojit, takže jsme připraveni a Vím, že i vysoká představitelka by velice chtěla, abychom se více angažovali. IS je závažnou hrozbou, především pro sousedy, tedy pro tisíce Tunisanů, Sudánců, eh, občanů eh, Sahelu a subsaharské oblasti. Je to ale problém, protože polovina bojovníků IS v, Sirtu, v Sirtě jsou zahraniční bojovníci a my to nechceme považovat za nová centra, kam budou další eh, utíkat. Může se to zvyšovat eh, tak, že bude obtížné eh, cestovat do Sýrie, protože Turci budou na hranicích ještě přísnější. Takže musíme se vyhnout destabilizaci sousedů a pomoci nové vládě k silným opatřením a to také chceme. Děkuji. Děkuji, pane Kirchofe, za vaše rozsáhlé vysvětlení a bohužel ta, toto téma se každým rokem stává palčivějším. Od loňského roku se udála celá řada dalších útoků, teroristických útoků nejenom eh, na světě, ale i v Evropě. Děkuji a tím pádem uzavírám tento pořad respektive tento bod eh, pořadu jednání. Vidím, že eh, několik eh, kolegů ještě čeká na další bod a sice informaci o delegaci ad hoc výboru AFE do Bosny a Hercegoviny a také informaci o prvním parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem, EU a Černou horou, Albánií Pan eh, Brok byl v Sarajevu minulý týden a eh, požádal, abychom přesunuli tento bod nebo tyto body na odpoledne, souhlasíte-li, a pak eh, se můžeme po, pokusit využít těch zbývajících 12 minut na další body. Takže napřed dávám slovo panu Piculovi, aby podal informaci o Kosovu. Děkuji, pane předsedo. V Prištině jsme ustavili parlamentní výbor pro stabilizaci a asociaci a také jsme schválili jednací řád a projednali des, devět témat eh, týkající se Kosovu a také je nutno poukázat na to, že diskusí se zúčastnili i opoziční strany, které obvykle bojkotují práci parlamentu. A jednomyslně jsme schválili společná doporučení, ale měli jsme poměrně temperamentní diskusy. Politické podmínky jsou velmi polarizované to bylo nutno respektovat, ale je povzbuzující, že evropská perspektiva země sjednocuje vládu a opozici a to by měl být základ naší další politické akce. Je zde ještě mnoho prostoru pro politické skupiny v parlamentu a je nutno povzbudit hledání řešení eh, eh, stávající blokády parlamentu a eh, zmírnění politického napětí. Vláda v Kosovu se orientuje na EU a urychluje proces přibližování se. A to tež jsme slyšeli od všech zástupců, s nimiž jsme hovořili, panem Tačím, panem Veselým, premiérem Mustafou a vicepremiérem Stojanovem. V posledních měsících Evropská unie podporovala snahu Prištiny přiblížit se k agendě EU od vstupu SAP, dohody e, SAP o e, zmírnění nebo liberalizaci vízového režimu. Takže tady by se zanedlouho měly ukázat výsledky. Eh, zejména pokud jde o boj proti korupci, organizovanému zločinu, eh, budování účinnějšího soudnictví, pokračování v dialogu se Srbskem, posilování občanské společnosti a nezávislosti médií. Chci zejména poděkovat všem poslancům parlamentu, kteří se zúčastnili společného parlamentního výboru a přispěli tak k zdaru mise a také děkuji sekretariátu za vynikající podporu. Děkuji, Tonino. A nyní dávám eh, slovo Dubravce Švojce, eh, místo předsedkyní delegace. Eh, děkuji. Já bych ráda řekla pár slov ale nejprve chci podpořit slova pana Petr, eh, který je předsedou společného parlamentního výboru. Eh, náš společný čas byl velmi produktivní, podařilo se nám všechny závěry přijmout, schválit eh, jednomyslně a také doporučení a Eh, na pravidla. Eh, evropský projekt je soudržný prvek, který skutečně všechny do značné míry eh, združuje. Byla to první příležitost po dlouhé době se zúčastnit práce v parlamentu, práce parlamentního výboru. Chtěla bych zvlášť zdůraznit dvě otázky. Nejprve je to liberalizace víz, na to čekáme netrpělivě, ale víme, že tady je třeba splnit splnit určité předběžné podmínky. Rovněž nás navštívil pan komisař Hahn, který také hovořil právě o těchto předběžných podmínkách a to se hodně týká naší hranice s Černou horou. E, ovšem tam to nevnímají jako nutnou podmínku pro otevření e, vyjednávání a e, pro E, osvobození od víz. Druhá otázka byla otázka severu e, Kosova, e, otázka z srbských orgánů a kosovských orgánů. Tam nejsou schopni přijmout zákonnou normu, na základě které by asociace srbských obcí mohla fungovat. Tady je ovšem ještě otázka dalšího integračního procesu a nepochybně skutečně obě strany náleznou sílu, aby to nakonec vy, eh, eh, vyřešili. Paní eh, Ulrike Lunaček, zpravodajkyně na Kosovo. Chci zdůraznit to, co řekla kolegyně. Ta návštěva byla velmi dobrá a je velice dobré, abychom i v této fázi integrace Evropy se nám podařilo z, kolem jednoho stolu všechny zúčastněné strany sloučit cvičit i během těch pauz, obědů, večeří a to je všechno velmi důležité pro tu pravidelnou parlamentní práci. Během naší návštěvy také eh, došlo ke setkání s organizací žen Kosova. Eh, tam se objevily eh, všechny, všechny politické strany zastoupené zhruba 15 ženami dohromady. Myslím, že to byla velmi užitečná výměna názorů z naší delegace šesti poslanců zástupců Evropské unie byly čtyři ženy, což byl velmi pozitivní příklad. A pak je tady ještě jedna otázka, zmínila se o tom Dubravka i Tonino, je to otázka vyznačení hranic s Černou horou. Tam je prostě nedostatek dostatek pochopení pro to, aby tato věc se stala jednou z podmínek pro uvolnění vízového, vízové povinnosti. Tady prostě existují stále ještě další příklady bilaterálních konfliktů mezi členskými státy Unie, stávajícími státy, takže proč je tato otázka hranic s Černou horou otázkou eh, eh, podmínky tedy pro udělení eh, pro zrušení víz bylo těžko pochopitelné a nám se to i těžko vysvětlovalo. E, děkuji, bylo to všechno velmi, velmi e, asi zajímavé, byla to dobrá cesta a určitě to také přispělo k liberalizaci víz. A teď bych se rád e, zabýval druhou částí bodu 13 jednání SAPC mezi Unii a Černou horou a e, Jozo nám řekne o výsledcích tohoto jednání. Děkuji. Já jsem byl doprovázen e, místo předsedou a SAPC se konalo od 19. do 20. května v Podgorice vlastně na vrcholu politické krize, která e, proběhla den předtím, totiž 18. a bylo to pak vyřešeno dohodou e, v parlamentu a přijetím parlamentního volebního zákona a Opozice, která se obvykle neúčastní práce parlamentu, se také e, zúčastnila, ale nepodpořila dohodu. Pokud je o rekonstrukci vlády, e, je málo času do příštích voleb a tudíž vláda toho mnoho udělat nemůže. Je to spíš jakýsi nástroj e, k implementaci volebního prováděcího zákona, například nepoužívat vládní nebo státní finance na volební kampaň. Pokud Eh, jde o další proces, tak instituce se eh, připravují, ale první eh, konkrétní výsledky implementace nových reform, boj proti korupci, posilování soudnictví se teprve musí ukázat. Byla jednomyslně schválena doporučení a také jsme měli pouze čtyři poslance Evropského parlamentu eh, na této schůzce v společném parlamentním výboru a to vysílá eh, nedobrou, eh, nedobrý signál o zapojení Evropského parlamentu a jeho angažma, pokud jde o přistoupení Černé hory. Děkuji. Děkuji vám za tuto eh, informaci a nyní SAPC z Albánii. Paní Schlein, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem místo předsedkyně delegace a e, zastupovala jsem e, předsedkyni paní Makovej, která e, se nemohla zúčastnit tentokrát delegace. to setkání se uskutečnilo velmi stěžení chvíli pro Albány, kdy ad hoc výbor připravuje reformu soudnictví, což je klíčová podmínka pro zahájení přístupových jednání, ale také nutná podmínka pro další pokrok v dalších klíčových prioritách, zejména boj proti korupci, organizovanému zločinu už se velmi blíží dohodě a po půl druhém eh, roce eh, práce eh, na textu za podpory Evropské unie je už zralý ke schválení. Navzdory velmi polarizovanému politickému klimatu v Albánii poprvé po mnoho letech se SA by si konalo v civilizované a konstruktivní atmosféře. Eh, jsem skutečně spokojená s ohromným eh, eh, úspěchem a děkuji všem přítomným kolegům, protože po, po té, co mm, uplynulé pokusy zkrachovaly, byly nyní konečně koncenzuálně přijata společná doporučení. Pokud jde o mm, stav eh, vztahu EU-Albánie, eh, implementaci eh, zákona o e, jmenování e, státních e, představitelů, reformu soudnictví, reformu volebního zákona, protože je důležité zajistit férové, spravedlivé volby a dále migrace a regionální kooperace. Tady jsme měli konstruktivní jednání s premiérem Edy Ramou, dále předsedou parlamentu a také lídrem opozice. Poslanci se zaměřovali na eh, tři hlavní poselství. Justice soudnictví, která je bezokladná, dále politický dialog i v rámci parlamentu, implementace zákona o integritě osob, které mají zastávat veřejné eh, funkce a další klíčové eh, reformy také. Političtí lídři poděkovali Evropskému parlamentu za vyvážený a objektivní, objektivní zprávu o Albánii a také jsme se sešli s eh, určitými myšlenkovými eh, trusty a občanskou společností, lidskoprávními eh, organizacemi. Zaměřili jsme se také na reformu soudnictví a na zákon o takzvané dekriminalizaci. Lidskoprávní organizace informovali o nedostatečné implementaci práv, zákonů a strategií, nedostatek přímých služeb a nedostatek, nedostatečný mechanismus přímé systémem konzultace, který musí eh, být ale vytvořen. Eh, hlavní úspěch SAPC byla možnost vést normální debatu a schválení společných doporučení a byl to také výsledek velmi eh, eh, jednotného a jednoznačného postoje delegace Evropského parlamentu od prvního dne návštěvy, že eh, totiž vládní i opoziční síly se musí shodnout na společné linii a vyslat tak společný signál. Je to také uvedeno v poslední hodnotící zprávě o Albánii. Takže využili jsme všechny možné kanály ke zprostředkování naší, eh, našeho poselství. Já myslím, že jsme v tom byli úspěšní a děkuji všem zúčastněným kolegům. Děkuji. Já bych chtěla jenom stručně něco říct. Bohužel jsem se nemohla zúčastnit CPC, eh, ale byl jsem, byla jsem tam eh, na, té, na tu jednu věc. Eh, poslední volně tekoucí řeka v Evropě je právě na tomto území. Byla tam také jedna aktivistka eh, z Balkánu. Já jsem eh, sama absolvovala cestu po eh, raftu na této, na této řece, na té Eh, řecké části eh, toku a pak eh, jsem se také setkala s premiérem Pelešem a tady byla určitá, určitý ústupek Turecku učiněn. Teď jde o vystavění přehrady na této řece a my trváme na tom, že by mělo podle evropských norem proběhnout to řízení EIA, to znamená dopady na eh, prostředí, na eh, životní prostředí této stavby a je třeba, aby v tomto směru jsme spolupracovali s albánskými orgány, eh, aby tady vznikla stavba, která by neodpovídala evropským normám. Děkuji Ulriko za tento environmentální příspěvek do debaty o integraci a když jsme naposled o tomto hovořili na e, jednání AFETu, e, tak e, to nebylo tak pozitivní jako výčet úspěchů z této cesty do Tyrany, to je velmi povzbudivé. A teď se dostáváme ke 14. bodu našeho pořadu jednání, informace o cestě delegace pro vztahy s arabským poloostrovem do Kuwaitu a Ománu. A paní Michelle Alio Marie žádám, aby jako předsedkyně delegace nám k tomu řekla pár slov. Děkuji, pane předsedo. E, nebudu hovořit dlouho, protože máme ještě hodně dalších témat a věcí. E, chci jenom říct, e, že společně s Žil Parnio a Alenem Smithem jsme se minulém týdnu E, vydali do Kuwaitu a Ománu. Je to oblast, která soustředuje celou řadu kriz, e, kritických rizik. E, je tam otázka výrazného teroristického rizika, pak je tady naftová krize, ale Oman a Kuwait jsou dvě malé země, které hrají specifickou a významnou roli v regionu. Eh, setkání, eh, která jsme absolvovali, eh, byla setkáními na nejvyšší úrovni s představiteli států. Realizovala se v duchu vzájemné úcty, upřímnosti a dal by se říct i určitého přátelství. Také jsme zaznamenali určitý konsensus s našimi partneři ohledně komplementarity diplomatických aktivit, které oni mohou vést v regionu regionu a e, diplomatickými kroky Evropské unie. Náš společný názor je, že je třeba hledat diplomatická řešení e, konfliktů v regionu. Zmínili jsme při této příležitosti těsnější vztah mezi konkrétně parlamenty, Evropským parlamentem a parlamenty těchto dvou států. A rovněž eh, jsme hovořili o nutnosti obrátit se také na veřejné mínění v našich státech, aby eh, postoupili předu určité otázky, které zatím eh, nejsou vyřešeny. Před třema týdny v Bruselu došlo k regionálnímu meziparlamentnímu setkání, které bylo nesmírně úspěšné. Bylo to také první takovéto setkání a tato regionální dimenze představuje novinku v našich vztazích a takováto vzájemná navštěvování jsou také zásadní, aby se prohloubily vztahy mezi eh, arabským poloostrovem eh, zeměmi Perského zálivu a těmito dvěma státy, konkrétně na jedné straně a Unii na straně druhé. A chci zdůraznit ještě, že E, sdělovací prostředky obou zemí e, kladou e, velkou, velký důraz na vztahy s Unií, velice zajímají problémy Unie. Naše návštěva byla sledována médií velice bedlivě a i v této oblasti bychom možná měli učinit nějaké iniciativy. Takže velmi stručně. V Kuvejtu došlo k osmému setkání, e, meziparlamentnímu setkání s Šurou, což znamená s Národním parlamentem. My jsme se setkali s předsedou parlamentu, se členy výboru pro zahraniční věci, e, s výborem pro ochranu lidských práv, ale zároveň nás také přijal, a to potvrzuje zájem o Evropský parlament, emír, eh, ministr zahraničních věcí, premiér, ministr spravedlnosti a eh, islámských záležitostí a ministr vnitra zodpovědný za mm, bezpečnost země. Se všemi našimi partnery jsme hovořili o společných obavách, o společných tématech, jakým je boj proti terorismu, boj za bezpečnost a rovněž jsme hovořili o nutné koordinaci regionálních aktérů a o komplementaritě aktivit diplomatickém e, slova smyslu. Také jsme hovořili o hospodářských otázkách a o eh, dopadech eh, pádu kurzu e, nafty e, v těchto zemích, o sociálních dopadech a při této příležitosti jsme také hovořili o šengenský vízu. E, pro všechny tyto země je to skutečný problém, především v oblasti diverzifikace a intenzifikace našich hospodářských vztahů a je to také tak trošičku politický problém, protože Emiráty, Eh, mají eh, snadnější situaci v této oblasti a nějaké další státy eh, nevědí, proč by na rozdíl od Emirátů se tato zmírnění vízové politiky nemělo týkat také jich. Chci také říct, že v Kuwaitu pod pokračují rozhovory o Jemenu pod záštitou OSN E, zatím neúspěch. Právě v den naší návštěvy došlo k přerušení těchto jednání, což ovšem neznamená, že tyto země se nechtějí e, dále zapojovat e, do humanitární pomoci směrem k Sýrii a také tak činí. Hovořili jsme hodně o situaci v Iráku a Syrii, o izraelsko-palestinském konfliktu a já musím říct, že předseda Národního schromáždění Kuwaitu byl nesmírně eh, v tomto směru důsledný, důrazný E, podle něho řešení tohoto problému je nutností, aby e, kuvajská mládež a, přede, a obecněji e, mládež Perského zálivu nenaslouchala čím dál tím intenzivněji tomu islamistickému diskurzu a hovořil o své myšlence vyčlouní, vy, vyloučit Kneset z Mezinárodní parlamentní unie unie vzhledem k tomu, že Izrael nedodržuje e, určité závazky vyplývající z rezolucí OSN. Také v rámci dialogu o lidských e, právech jsme hovořili o situaci e, tzv. bidunů, to znamená lidí bez národnosti, bez státní příslušnosti. A tady eh, jde o to, že by se asi měl činit rozdíl mezi těmi, kteří jsou eh, poměrně dlouhou dobu již na této, eh, již této zemi a těm by měl být přišknut jakýsi statut, ale pak jsou tady tací, kteří jsou podle orgánů Kovajtu nazývány podvodníky a jsou to lidé, kteří prostě chtějí těžit z toho, že tam pár let pracují a pobírat nějaké výhody. Hovořili jsme rovněž o nutnosti boje proti extrémnímu radikalismu, radikalismu a e, je také třeba říct, že tady v tomto směru existuje Centrum pro deradikalizaci e, v zemi. Také jsme se setkali s předsedou jak jsem řekla, s e, předsedou národního schromáždění v, Osma, v Os, Ománu, s premiérem, s předsedou státní rady, to je tak ekvivalent našeho premiéra a také s ministrem pro e, otázky vnitra a s náměstkem ministra zahraničních věcí. Hovořili jsme o hospodářství, o hospodářské spolupráci. Obě strany vyjádřily zájem o to zintenzivnit investice e, Evropské unie v zemi, především Eh, vzhledem k tomu, že Oman chce eh, eh, hospodářský rozvoj diverzifikovat i vzhledem k situaci s naftou. Máme určité, určitý objem kompetencí, který nám umožňuje rozšířit tyto vztahy k geopolitickým otázkám a vztahům s Ománem. I tady jsme hovořili o intenzifikaci vztahu mezi Evropskou unii a GCC a e, Oman nem. Hovořili jsme o šengenském vízu, tam je to stejně problematické jako v případě Kuwaitu. A také jsme hovořili o zásadní diplomatické roli, kterou Oman e, se snaží v regionu hrát. A především, e, co se týče e, Jemenu a Libii, ale vznikají z toho určité problémy a musím říct, že Oman se nám mimochodem zdál jako země, která je nejblíž Iránu, a jako země, která s Iránem vede nejvýznamnější dialog, což ho staví do specifické pozice a z, od ostatních zemí, jako konkrétně ze Saudské Arábie, tam to vyvolává určité eh, negativní eh, konotace. A teď eh, Eh, bych ráda ještě chtěla něco navrhnout. Eh, meziparlamentní setkání další proběhne zde v roce 2017 a my jsme navrhli, a to vyvolalo velký zájem, eh, připravit toto jednání takovými předběžnými schůzkami, kde by prostě obě strany vyslali eh, určité, eh, nominovali určité pracovníky eh, a poslance, kteří by přes internet pracovali na konkrétních tématech. A já jsem také pozvala ministra zahraničních věcí Kovejtu a Eh, náměstka ministra zahraničních věcí Ománu, aby nás navštívili ve výboru AFED. Oni eh, také jsme navrhli, aby eh, byl zaslán dopis předsedovi výboru INTA, tak, aby se posílila spolupráce a zintenzivněla spolupráce mezi Unii a Kovejtem a Unii a Ománem a myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom zorganizovali seminář pro zástupce sdělovacích prostředků obou zemí zde pro naše renomé, pro eh, budoucnost našich vztahů a další oblasti by to bylo velmi důležité. Paní, předsed, eh, paní eh, ministrině, velice děkuji. Bylo to tedy nepochybně velmi užitečné setkání, byla to velmi užitečná návštěva těchto obou zemí a je velmi dobře, že že vyvolala i takový zájem médií. E, ta, ty iniciativy, které navrhujete, včetně té iniciativy směrem k médiím, to vypadá velmi zajímavé. Já vám za ně děkuji. Tím končím dnešní dopolední zasedání. Pokračovat budeme odpoledne v 15 hodin.